Dámy a pánové, takže prosím, začneme. Čeká nás opravdu nabitý program našeho společného slyšení. Jmenuji se Česlav Šekersky a jsem předsedou výboru, zemědělského výboru a s, s velkým potěšením tedy nyní mohu zahájit toto zasedání. V první řadě bych vás všechny na tomto smíšeném zasedání chtěl přivítat. Také bych chtěl poděkovat lotyšskému předsednictví a také panu komisaři Andriu Kajtisovi za to, že přijal naše dnešní pozvání. Vítejte, vítejte všichni mezi námi. Jak víte, dámy a pánové, zorganizovali jsme toto slyšení jako součást příprav naší legislativní práce na dvou eh, na téma dvou návrhů komise ke kterým výbory um, ze, pro zemědělství a pro životní prostředí jsou společně zodpovědní. A jmenovali jsme také spolu zpravodaje paní Julie Moy a paní Renatu Somor. Jednu za výbor Agri a paní Somr za výbor Envy. A ty také ostatně v průběhu odpoledne pohovoří. Chtěl bych ještě zdůraznit, že od roku 2008 a od přijetí eh, usnesení z 3. září roku 2008 o klonování zvířat, Evropský parlament apeloval na to, aby tu byly konkrétní návrhy ve věci právě eh, klonovaných zvířat eh, za účelem zajištění potravy jsem si jistý, že právě tato dnešní událost, toto slyšení nám poskytne takový komplexní obrázek o celém tomto tématu a bohatě, obohatí naši debatu, abychom věděli, co vše je třeba brát v potaz při tak důležitém rozhodování, protože je to opravdu důležité a navíc velice citlivé téma. Toto dnešní slyšení bude rozděleno do tří částí. V první řadě tedy úvodní část, kde vystoupí zástupci institucí. A v prvním panelu pak se bude hovořit o tématu dopadu pro operátory, kteří právě působí v zemědělství a v potravinářském průmyslu a na téma také pohody zvířat a druhý panel se bude zabývat etickými a vědeckými aspekty a vždy proběhne také kolečko otázek a odpovědí. A nyní bych rád předal slovo mému ctěnému kolegovi Giovanni Lavíjovi, jak asi všichni víte, je předsedou výboru pro životní prostředí a následně také předám slovo našim dvěma spoluspravodajkám, ale nyní pan Lavia, prosím. Děkuji. Já bych rád v první řadě chtěl poděkovat panu, panu Sěkerskému za jeho úvodní slova. To téma klonování zvířat, když nějakou dlouhou dobu bylo eh, eh, středem pozornosti právě našeho výboru Envy a alespoň tedy od eh, toho zahájení toho smírčího procesu na téma nových eh, potravin z roku 2011 eh, toto téma nebylo dořešeno, protože tam právě vyvstaly eh, otázky jako klonování zvířat a ta diskuze byla velice složitá. Od té doby nicméně několikrát opakovaně výbor Envy naléhal na to, aby komise předložila nový návrh na téma klonování, oddělený od témat jako potraviny a který by byl podpořen tedy e, nějakým tím návrhem, e, smírčím návrhem ze strany Rady. Ten e, návrh ale nezahrnuje konkrétní ustanovení týkající se vysledovatelnosti a označování pro potraviny, které právě byly vyrobeny z potomku klonovaných zvířat ani neobsahují eh, téma vysledovatelnosti, ani reprodukčního materiálu eh, sklonovaných zvířat. Všechny tyto aspekty právě jsou předmětem práce Evropského parlamentu a my je považujeme za důležité. A proto eh, jsem velice potěšen, že dnes na tomto společném slyšení je přítomen také komisař Andrew Katis a pan zástupce Stalmeister za lotyšské předsednictví a společně tedy se e, šesti vyznačnými pozvanými experty budeme mít tedy příležitost toto tak důležité téma legislativního návrhu dnes probrat. Děkuji. Děkuji a nyní si vyslechneme dvě, paní dvě spoluspravodajky. V první řadě paní Moj, která je spravodajkou za výbor Agri. Nemáte bohužel příliš mnoho času, byl bych rád, kdybyste dodrželi řečnickou dobu, prosím. Gentili kolegy, vyzvání kolegové, Děkuji vám mnohokrát za to, že dnes se účastníte té první diskuze k navýsost důležitému tématu, které se týká nás všech, a sice klonování zvířat. Je to velice citlivé téma a je třeba při něm zohlednit veškeré dopady, které budou mít klonovací techniky v chovatelských podnicích na zdraví našich občanů. Dnes před námi stojí enormní úkol. Rozhodujeme o části toho, co se stane součástí naší budoucnosti, budoucnosti naší výživy, našich zvyků, naší společnosti. Proto eh, se těším na vaše názory, ale dovolte, abych velice krátce ehm, vás upozornila na záležitosti, které jsou pro mne důležité a eh, které bych ráda dala jako základ pro naši diskuzi. Za prvé jasné, že v Evropě u tohoto tématu panuje veliká nejistota. Eh, v roce 2011 se nedosáhlo žádné jednoty kdy se jednalo o otázkách potravin získávaných z klonovaných zvířat. V roce 2013 byly předloženy nové návrhy, aby se tedy hledalo řešení. Musím konstatovat, že návrhy komise zohledňují různé aspekty a jistě mohou být dobrým základem, na němž budeme moci dále pracovat. Při přeskoumání nových předpisů jsem však objevila, že tady panuje ještě velká vědecká nejistota, nejenom s ohledem na zdraví zvířat, pohodu zvířat, ale také na nezanedbatelné dopady trvale udržitelné výživy v souvislosti s klonovanými zvířaty. Dnešní informace, které máme k dispozici, jsou eh, ještě omezené. Eh, mám tady jednu kritickou připomínku, protože máme také jiné studie oficiální zprávy, které jsou ještě nedostatečné právě na základě chybějícího vědeckého základu. Ku příkladu není známo, jaká kritéria se používají pro to, aby se vybírala odpovídající zvířata nebo druhy zvířat. A je třeba tady sjednotit postup, protože eh, jinak by se musel učinit jiný výběr na základě jiných technik, kde by bylo třeba zkoumat dopady skutečně ve velice širokém měřítku. Při ochraně evropských spotřebitelů bych ráda ještě konstatovala, že mezi naše priority patří především zohlednění stavu zvířat, tak jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě, tedy i pohodu zvířat. Potřebujeme zohlednit veškeré aspekty, aniž bychom vynechali jeden jediný rozměr tohoto tématu. Pohoda zvířat musí být zaručena stejně tak jako bezpečnost evropských občanů. A to musí vlastně jít ruku v ruce. První setkání k tomuto tématu znamená pro nás velkou odpovědnost. Jsem si jista, že kolegové z Výboru pro ochranu životního prostředí eh, budou s námi spolupracovat na Mm, tom, abychom vypracovali takové předpisy, které půjdou pro blaho evropských občanů. Já se velice těším na názory expertů a na podněty pro naše práci. Děkuji. Děkuji, paní Děkuji mnohokrát. A nyní paní Zomr. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych velice ráda přivítala všechny kolegyně, kolegy a především naše podium, pane komisaři i vás. Srdečně mezi námi vítám. Jsem ráda, že oba tyto výbory se zaobírají tímto tématem a Zcela jistě budeme eh, s paní zpravodajkou velice dobře spolupracovat. Začátek byl velice dobrý já se těším na zajímavé podněty. Dnes je um, v našem parlamentu celá řada nových kolegyň a kolegů, kteří se ještě ne tak intenzivně zaobírali tímto tématem, protože už v minulém legislativním období, v roce 2008, vlastně v předminulém období, eh, nedopadlo dobře to nařízení, prostě nebylo provedeno, ale teď zase tady máme téma klonování, které jsme vyčlenili, protože víme, že je to téma nesmírně obtížné. Také se domnívám, že k tématu klonování budeme muset mít speciální úpravu právní, a je na čase, aby tady vznikla evropská úprava a Evropský parlament tenkrát, když se o tomto tématu diskutovalo, se byl relativně zajedno. Eh, parlament tedy nebyl nadšen mm, tou ideou, že by tady prostě měla být v Evropě klonovaná zvířata nebo materiál pocházející z nich. A e, teď je třeba, aby Evropský parlament zaujal svůj postoj. Celá řada otázek, které je třeba vysvětlit, otázky ochrany zvířat, etiky, samozřejmě také ochrany spotřebitelů, bezpečnosti potravin a samozřejmě také zájem zemědělství, protože zemědělství potřebuje mít vyjasněny tyto otázky také proto, aby zůstaly konkurenceschopní na světových trzích. O všech těch otázkách budeme dnes hovořit a já se velice těším na zajímavé slyšení a přeji nám všem zajímavé odpoledne. Děkuji. Bardzo dziękuję. Mam przyjemność przekazać teraz. Děkuji. A teď předávám slovo no, Lavajtesovi, zástupci um, stáleho boru, nebo zástupci eh, Lotyšska. Eh, prosím jménem Lotyšského předsednictví rady, se svýval slovo. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane Sekersky, pane eh, Lavia, vážený pane komisaři Andru Kajtisi, Vážení členové a hosté, je mi skutečně potěšením dnes moci být s vámi na tomto společném zasedání Agria Envy o klonování zvířat a také děkuji za pozvání já jsem také rád, že mohu trošku osvětlit to, eh, jak stojí komise k těmto otázkám. Jako předešlí řečníci bych rovněž začal tím, že řeknu pár slov o eh, celém pozadí tohoto návrhu a jak všichni víme, tak eh, eh, jako, evropská politika klonování má dost velký široký kontext interinstitucionálních debat a znovu se to objevilo na politické agendě po té, co zproskotala jednání o směrnici o nových potravinách v roce 2011. Hlavním důvodem pro toto selhání byla otázka potravin sklonovaných zvířat a jejich potomků. A bohužel v té době, jaké se vyváží vyvážené řešení, které mohlo být implementováno v praxi a které by uspokojilo ambice všech stran, takové řešení nebylo nalezeno. A proto eh, jsme, eh, máme současnou eh, legislativu, která říká, že potraviny sklonovaných zvířat mm, musí být předmětem autorizace a takže všichni bychom neměli zapomínat na to, že hlavním argumentem, proč komise tady navrhla separátní návrh ke klonování zvířat, je proto kvůli eh, tomu, co, jsem, co se událo v roce 2011. Takže si myslím, že je to klíčové jak pro spoluzákonodárce, i pro komisi, i pro poslance, aby si připomněli eh, tyto chyby, které se udály v minulosti, abychom se posunuli ku předu. Eh, proto bych rád zdůraznil důležitost postupující práce mezi radou a komisí o návrhu nových potravinách, tak abychom se dopracovali k nějaké dohodě. Dovolte mi, abych zúraznil, že eh, návrh, tento návrh eh, by měl zlepšit přístup k novému inovativním potravinám na eh, evropský trh a zajistit přitom vysokou kvalitu, bezpečnost potravy. Na druhé straně jsou tu dva další návrhy o klonování. Tady je zákaz klonovacích technik v EU pro zemědělská zvířata, dovoz klonovacích zvířat, klonovací zvínař a také bych chtěl zdůraznit, že tyto návrhy eh, jsou zaměřeny na to, abychom se zabývali blahem, dobrou pohodou zvířat a ostatními aspekty, které jsou spojeny s klonováním zvířat. Dovolte mi, abych nastínil přístup komise k oběma otázkám. Myslím si, že je důležité pochopit, jak rada na celé tyto otázky nahlíží. A není tajemstvím, že rada eh, zvážila, že klonování, s klonováním bychom měli zakázat separátně od návrhu o nových potravinách, protože tato zákonodárství eh, se zaměřuje směřuje na to, abychom vytvořili pevnou základnu inovativní v Evropě a abychom neregulovali jenom otázky ostatní. A latušské předsednictví by rádo obhájilo tuto pozici. E, takže bych rád využil této příležitosti a přizval všechny, kteří jsou účastní těchto jednání, aby nezapomínali tyto aspekty. Neměli bychom se nechat ujít příležitost dohodnout se na takových aspektech jako centralizované autorizace a také právní definice a dále konkrétní opatření týkající se tradičních potravin, které přicházejí z třetích zem. To by umožnilo spotřebitelům v EU, aby měli širší paletu výběru a abychom tady poskytli příznivé prostředí pro celý potravinářský průmysl v Evropské unii a přitom bychom mohli ale si ponechat vysoké standardy. Co se týče práce e, e, rady v návrzích klonovacích, tady máme technické šetření návrhu, toto šetření už začalo v radě. Jsem si jist, že všichni e, sice si vědomi toho, jak je citlivá otázka klonování pro členské státy. A dovolte mi, abych ještě nastínil některé hlavní prvky celé této diskuze v Radě. Tyto jsou následující. Výběr právních nástrojů, rozsah jednotlivých opatření, zhoda e, s mezinárodními pravidly a opatření týkající se kontrol. A e, přístup rady je takový, že chceme pracovat na řešeních, e, tak řešení, která budou mít právní, zdravý, zdravní základnu, také posouzení dopadu, která budou vymahatelná a která nebudou matoucí pro spotřebitele a budou hlavně v solude s našimi závazky z mezinárodního obchodu. Takže tyto um, úvahy musíme mít na paměti a nesmíme zapomínat, jak citlivá je tato otázka. Ehm, takto přistupujeme k tomu, abychom vypracovali ehm, vyvážený návrh, který bude technicky viditelný, včetně otázky označování a vysledovatelnosti potravin z ehm, potomků klonovaných zvířat. Na závěr bych vás chtěl ujistit, že Rada zcela jistě bude sledovat práci parlamentu s velikým zájmem a doufáme, že jak spoluzákonodárci ostatní budou schopni najít přijatelné řešení v této citlivé složce. Děkuji. Bardzo dziękuję, panie... Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za představení. Děkuji e, za e, tuto prezentaci e, stanoviska rady, předsednictví rady. Děkuji a teď bych rád předal slovo panu komisaři Andru Jikatisovi, aby nám představil stanovisko komise. Vážení spolupředsedové, vážené poslankyně, poslanci, paní zpravodajkyně, jsem velice rád, že mne tyto dva vaše výbory pozvali, abychom si mohli prodiskutovat dva návrhy komise na téma klonování. Jak asi pamatujete, v předchozím mandátu v prosinci 2013 jsme přijali eh, původní byl navržen původní text. Rád bych ovšem připomenul, připomenul obsah těchto návrhů. Ten první návrh je o směrnici o pozastavení klonování zvířat. To bude vyžadovat po členských státech, aby zakázali eh, klonování dobytka, eh, skotu, tedy ovci, kos a také, aby zakázali umistování klonovaných eh, výrobků z klonovaných zvířat na trh. A ten druhý text týkající se umistování eh, produktů na trh znamená vlastně zákaz eh, uvádění na trh takovýchto potravin na celém trhu Evropské unie. Samozřejmě, eh, že se to netýká samotných technik klonování. Ten druhý návrh se týká potravin klonovaných zvířat. Po pěti letech eh, komise zhodnotí všechny ty technické zprávky, zpráv, stránky věci a budeme se věnovat také etickému e, aspektu. A poté předložíme text parlamentu a radě. E, dámy a pánové, pane předsedo, skutečnost, že se tu sešly dva parlamentní výbory, tedy výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor. To prokazuje, jak je toto téma velice komplexní a má celou řadu úhlů. Uh, Parlamentu se podařilo se tak nějak to napojit na GMO, ale neexistuje tu žádný důvod, abychom tu museli nyní dojít k nějakému definitivnímu závěru i ohledně klonování. Víme, jaká byla situace v roce 2011 a i přesto, že došlo k podstatnému eh, pokroku za maďarského předsednictví, tak eh, tento text nebyl dokončen ani po třech letech jednání. Komise se zamyslela nad tímto výsledkem a do svého pracovního plánu na rok 2015 zapracovala nové legislativní návrhy. Tímto reagujeme také na žádost parlamentu, tedy máme tu oddělené eh, dva texty a oddělujeme klonování od tzv. nových potravin a o tom tu budeme tedy dnes hovořit. Já eh, jsem tedy zde dnes přítomen, abych si vyslechl vaše názory na věc a pane předsedo, uvědomuji si, jak je toto téma velice komplexní a opravdu je zapotřebí, abychom se zabývali všemi aspekty potravinovou bezpečnosti, etickými aspekty, respektování genetické různorodosti, uh, a pak také otázkou inovace a možností výzkumu. Dobré rozhodování si vyžaduje eh, řádnou rovnováhu mezi všemi těmito aspekty a proto jsem zde přítomen, abych si vyslechl všechny vaše názory. Co se týče bezpečnosti potravin, tady důvěřuji zhodnocení agentury EFSI. A co se týče dobrých životních podmínek zvířat, to je opravdu závažná záležitost všechna zvířata zapojená do klonování, také náhradní matky a samotné klonované zvířata, ti všichni trpí, to znamená, takovéto manipulace se zvířaty, jako kdyby byly pouhé předměty, to opravdu je zneužívání a je důležité tedy vynakládat se zvířaty jako jakožto se živými bytostmi. Uh, a není to otázka jenom zemědělství. Máme tu různé průzkumy a vyplývá z nich, že klonování ani ostatně není jenom inovativní nová metoda, protože je to metoda, která vede k utrpení zvířat, k podstatnému utrpení zvířat. I když víme, že určité třetí země jdou jinou cestou a to pak k nám přivádí otázku, co dělat s potomky takovýchto klonovaných zvířat, které se mohou dostat na náš trh. Evropská unie, eh, ano, dováží určité eh, potomky klonovaných zvířat a zejména eh, jejich reprodukční materiál, zárodečné produkty a používá je jako konvenční produkty. To je téma, kterými bychom se měli zabývat i my. Zřejmě by se neměli používat. Uh, Hodnocení dopadu musí právě zahrnovat také označování potravin, to znamená označování takových potravin jako uh, u těch, které pocházejí z potomku klonovaných zvířat, ale opravdu ta vysledovatelnost i tady je velice složitá, proto zatím takové požadavky ještě neexistují, ale je třeba se tomu dále věnovat. Um, komise již zahájila jednání právě o práci a studii na téma označování takovýchto produktů, o tom, jaký režim používat pro označování takovýchto produktů u potomku klonovaných zvířat. Ta studie by měla být připravena v říjnu tohoto roku a doufáme, že nám hodně osvětlí celé toto téma. Pane předsedo, dámy a pánové, já si dnes velice rád vyslechnu vaše názory a bude opravdu dobré eh, si vyslechnout nejrůznější náhledy na věc a společně zanalizovat. Děkuji. V ten způsob máme už za Ano, děkujeme. A teď jsme si vyslechli úvodní část a následuje zahájení prvního panelu. Nejprve se podíváme na klíčové prvky, například na vliv návrhu komise na provozovatele. Dopad na provozovatele v zemědělsko-potravinářském odvětví a na dobré životní podmínky zvířat. A tady bych hned chtěl vyzvat naše experty, aby se ujali slova, ale eh, nejprve bych ještě ze zemědělského výboru chtěl vyzvat paní moji, aby k tomu udělala krátký úvod. Prosím, chcete-li, samozřejmě. Agri Ano. My z výboru Agri, tedy zemědělského výboru, bychom eh, se chtěli zeptat odborníků k tomuto tématu, protože se domníváme, že téma zdraví a pohody zvířat je důležité. V Lisabonské smlouvě eh, v kapitole 13 je to přesně zakotveno protože zvířata jsou bytosti, které pociťují a my bychom velice rádi se od expertů dověděli, eh, kolik utrpení při klonování mm, by zvířata museli podstoupit. To jsou témata, která bychom od expertů, kteří jsou dnes tady, rádi eh, znali. Děkuji mnohokrát. A teď Předávám slovo panu Janu Fenemanovi. V první části nás uvede do tohoto tématu. Ještě jednou vás tady všechny vítám. A pan Feneman je zástupce Evropského svazu chovatelů zvířat a rovněž je expertem v oblasti chovu hospodářských zvířat a má dlouhé, dlouholeté zkušenosti eh, z této oblasti, protože vedl celou řadu oddělení eh, v holandském ministerstvu zemědělství a vlastně v celém i v soukromém sektoru. Máte prosím 10 minut na prezentaci, prosím. V té chvíli zaběře pan Veneneman. Bardzo proszę. Veneman, prosím. Okay. Thank you very much, Mr. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za pozvání na toto velice důležité zasedání. Eh, my jsme za nás velice rádi, že máme tuto příležitost než přejdeme k meritu věci, tak bych rád trošku něco vysvětlil o mm, mm, něco o Evropském fóru mm, chovatelů zemědělských zvířat. Tady mám slajdy. Je to Združení chovatelů v Evropě. Našimi členy jsou soukromé organizace a nebo združení, které působí v chovatelském sektoru. Mnohé z nich jsou družství družstevní organizace, to znamená členové zemědělci jsou členy těchto združení, máme téměř 30 členů v Evropě a angažujeme se mm, v oblasti všech různých eh, druhů zvířat, to znamená, jsou to přežvíkavci, eh, drůbež, prasata, eh, akvakultura a vše, co se týká klonování. Tady vlastně převážně mluvíme o přežvíkavcích a prasatech a naše společnosti se právě angažují v oblasti chovatelství a reprodukce a už teď bych rád zúraznil, že klonování není mm, chovatelství, je to reprodukce, ale má to také své dopady na celou oblast chovatelství. Co dělá naše združení EFAP? Obhajujeme zájmy členů před Evropskou komisí, Evropským parlamentem a jednotlivými aktéry v Bruselu a všude jinde. A sice, co se týče různých politických oblastí, jako třeba technická legislativa, klonování, e, pohoda zvířat, zdraví zvířat a podobně. A také se angažujeme v výzkumu a otázka s tím spojených, takže vyhledáváme různé potřeby v oblasti výzkumu a snažíme se mít vliv také na Horizon 2020, na celý tento program v roce 2014, na 2014 i v roce 2015 a EFAP um, eh, stimuluje tedy výzkum na evropské aktivity. Když hovoříme o klonování, tak tady mám jeden uh, slide, ale ono je to velice, uh, abych to trošku zjednodušil, uh, tak klonování zvířat, tady máme návrh o klonování a ostatní, a ten další návrh, to je e, e, návrh e, trhu. Uvidíte hned, co tím myslím. Návrh o klonování, ten byl už vysvětlen komisařem, je to zákaz klonování zvířat, zákaz dovoz klonů embryí a e, klonů zvířat. A chtěl bych tady zdůraznit, že e, klony embryí se nerovnají embryům klonů. Jenom abych věci jasně řekl, abychom to si to vyjasnili, protože toto by mohlo být jedna z věcí, které by mohly být špatně chápány e, členy výboru. Klony embryí jsou vlastně začátky klonů. Tím úplně úplně, úplně původním začátkem toho, že vzniká klon. Já jsem to tady ukázal červeně na slajdu. Není tu zákon eh, dovážení zárodečných produktů a klonovaných zvířat. Pro e FAP je to velice důležitá otázka a proto mm, jsem to tady zdůraznil červenou barvou. Jaké jsou výhody klonování? Už jsem řekl, klonování je reprodukční technika, není to opět eh, technika um, chovatelská, takže mm, mm, se nejedná o genetickou modifikaci. Je to, znamená to reprodukce zvířat, která již existují. A výhodou je to, že klonování může zkrátit eh, generaci a může urychlit celý chovatelský proces. A to je zvláště důležité v oblasti chovatelství prasat, kde mm, máme takzvanou pyramidovou strukturu. Když eh, máte dobrá zvířata na vrcholu pyramidy, tak to většinou trvá dost dlouho, než dosáhnete takovéto genetické struktury v sektoru, která eh, chová prasata na porážku. Takže klonování můžete urychlit celý tento proces ale nejdůležitější věc je to, že klonování snižuje riziko mm, mm, toho, že byste přišli o velmi cenná zvířata. V těchto dobách využíváme velmi moderní techniky jako genomický výběr, eh, což eh, eh, Eh, zase není genomická modifikace. Genomickým výběrem eh, můžeme rozpoznat hodnotu eh, takovéhoto zvířete, který se, které se zrovna narodí. Ale když se zvíře narodí, například bík, tak není jisté, jestli takové zvíře může vyprodukovat semeno, anebo jestli mohou být vyprodukována embrya z takovýchto zvířat. Pokud budete moci se rozšířit toto riziko klonováním, tak to pak může se stát ale velikou výhodou pro pěstitelský nebo chovatelský sektor. Jen to zkrátím. Návrh komise je přijatelný pro obyvatelský sektor v Evropě. Proč? Za prvé, je založena posouzení rizika, jsou e nejenom e, jednoho, ale mnoha. A hlavně je to založeno na argumentech spojených se zdravím zvířat. Musím přiznat, že ne všechny problémy ještě už byly vyřešeny. Pořád tady jsou ještě problémy týkající se eh, zde zdraví zvířat, embryí. Dokonce i když zvíře se narodí, tak se občas vyskytnou problémy. Eh, někdy jsou tady eh, problémy s porodem zvířat, narozením zvířat a my se cítíme být zodpovědní za toto a proto v současné době přijímáme zákaz klonování. Ale zároveň víme, že zákaz klonování je dočasný současný. Takže tady je možnost znovu zhodnotit situaci třeba za pět let. A e, mohu vás ujistit, že vědci budou schopni vyřešit celou řadu těchto problémů. A jsme taky rádi, že to není zákaz výzkumu, žádný zákaz prezervace, není tu zákaz používání lékařských e, přístrojů, to znamená klonování je povoleno pro tyto účely. I pro účely genetické diversifikace, to je důležité, aby se klonování tady používalo. A zase jsem to to tady ukázal červeně na slajdu, není tu zákaz mm, eh, zárodečných produktů eh, mm, klonovaných zvířat a proto v tomto smyslu komisi podporujeme. Um, už jsem říkal, že když Evropský parlament a komise a eh, rada Kdyby eh, zakázali nebo omezili nějakým způsobem dovoz zárodečných produktů, tak toto by bylo špatné pro celý sektor. Nejenom pro eh, chovatelské společnosti, ale konečně i pro samotné chovatele a i pro zemědělce. Eh, začal jsem problémy. Ehm, chci říct, že tady bude obrovské administrativní břemeno nejenom pro pěsti, chovatele eh, a zemědělce, ale také pro úřady, problémy spojené s vysledovatelností. Budou tu problémy obchodní se zeměmi, jako je USA, eh, TTIP, ehm, to může se stát velice komplikovaným. Ale nejdůležitější mm, aspekt, který bych rád zúraznil, je, že by to mělo dopad na konkurenceschopnost eh, celého chovatelského sektoru v EU. A to bych chtěl velice zdůraznit. Pokud tento typ technik, mm, a já tady nemluvím pouze o klonování, ale možná bychom měli jít dál do budoucnosti, pokud tento typ technik bude omezen eh, Evropskou unii, pak eh, přijdeme nebo prohrajeme mm, boj s Spojenými státy a možná i s jinými zeměmi v Evropě. A jestliže Evropská unie chce být inovativní a my, myslím, musí musíme být inovativní. Pak tento druh vývoje, tento druh inovací by neměl být podle našeho názoru omezován. A když tady mluvíme o návrhu týkající se trhu, tak eh, tady jsme pracovali naše stanovisko, eh, eh, to omezení, to není jenom stanovisko EFA. Je to důležitou otázkou pro celý chovatelský sektor jako takový, ale já bych rád zmínil, že ten zákaz vlastně v sobě neodráží stanovisko EFSA. Dále neomezování produktů potomku klonovaných zvířat, mm, to je zase v tom tržním návrhu. A konečně, pokud by legislativa začlenovala i potomky mm, zvířat, tak by to zase bylo velice špatné pro celý chovatelský evropský sektor a toto je dost zásadní věc. A nebudu už jen opakovat to, co jsem říkal před chvílí. Takže naše Rada Evropskému parlamentu Směrnice možná nejsou ideální. Já tomu opravdu rozumím, vím, že je to kompromis, ale pro nás jsou přijatelné jen v tomto okamžiku a chtěli bychom poradit Evropskému parlamentu eh, velmi intenzivně a také Evropské radě, aby se celá situace ještě nezhoršovala, abychom nedělali striktnějšími tyto eh, návrhy, které byly schváleny komisí. A poslední slide, tady je nám zase mé jméno a moje mailová adresa Mm, budu vám moci poskytnout další detailní informace, jak budete mít zájem, vždycky mi můžete napsat mail. Jan Feneman, tady vidíte tuto adresu. Jsem vždy připraven vést eh, s členy výboru a s poslanci další diskuse na toto téma. Děkuji. Děkujeme takže za možlivost. Děkujeme mnohokrát. Děkuji rovněž za možnost nabídky k další spolupráci, abychom mohli prohloubit naše znalosti s vaší pomocí. A teď promluví pan Xavier David, místo předseda pracovní skupiny organizace Kopa Kožeka Prochov Dobytka. Také on má 10 minut na svou prezentaci, aby přednesl názor Kopa Kožeka k, k tomuto tématu. Pan Xavier David je rovněž ředitelem Národní asociace eh, zemědělských družstev chovatelů dobytka ve Francii. Prosím, máte slovo, pane Davide. Ježi. Eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pěkné odpoledne vám všem. Já budu hovořit o Kopa Kogece, což je na jednu stranu Kopa, tedy Združení evropských zemědělců, a Kogeka, což je tedy ta druhá část, což je Združení evropských zemědělských družstev. Kopa Kogeka soustředuje 66 členských organizací, zastupujeme kolem 12 milion zemědělců a nějakých 22 tisíc družstev. Všechny dohromady mají obrat nějak 240 milionů eur ročně. A samozřejmě eh, naším záměrem je obhajovat zájmy, obecné zemědělské zájmy našich členů a hledat řešení, eh, které budou řešením společného zájmu. V první řadě bych eh, protože hodně cestuji, řekněme, po celém světě, tak bych chtěl pohovořit také o tom, jak naši zemědělci v Evropě respektují eh, evropskou legislativu. A například, eh, co se týče legislativy o zdraví zvířat, eh, u nás probíhají inspekce, které provádějí veterinární úřady, ale samozřejmě ne všude je to takto. Co se týče dobrých životních podmínek zvířat, a samozřejmě takové, tady je zase otázka toho, že i zemědělci potřebují poskytovat dobré životní podmínky zvířatům. Já jsem pracoval také pro komis, eh, nebo vím, že komise předkládá nový legislativní návrh. A eh, tento návrh eh, by měl brát také v potaz, že si přejeme, aby naše zemědělské odvětví bylo konkurenceschopné a aby naše produkty měly dobré místo na trhu. To se týká také nových potravin. Za druhé bych chtěl říci, že klonování je má pouze omezený zájem pro evropské chovatele a to z celé řady důvodů. V první řadě jsou tu obavy eh, z důvodu genetické diverzity a také o, ztrát o tom genetickém pokroku, eh, který by mohl být tak nějak pozastaven nebo by vymizel eh, při přechodu z jedné generace na druhou. Pak Samozřejmě tady je otázka e, volby daných zvířat. My se soustředíme na plodnost zvířat, na dlouhou životnost zvířat, potřebujeme také e, sledovat záměry udržitelnosti v našem chovu a přejeme si zejména zajistit vysokou úroveň genetické diverzity a proto z toho důvodu klonování nemá vůbec smysl. Zdru, za druhé, e, tato technologie na evropském trhu nemá přijetí. V tuto chvíli eh, opravdu evropský trh nepřijímá klonovaný materiál. Za další vysoký náklad můžete se podívat na naše eh, například na určité webové stránky, kde se podíváte, že třeba jedno takové klonované tele stojí 20 tisíc eh, dolarů, zatímco eh, běžné tele na evropském trhu stojí 100 dolarů, takže z ekonomických důvodů prostě něco takového nepotřebujete. nepotřebujete mít klonovaná zvířata na eh, vaší farmě. A pak nízká efektivita. Ze zprávy EFSI za rok 2012 se hovoří o efektivitě v hodnotách pouze nějakých 13 až 25 ve srovnání s IVF. A další názor ohledně klonování ze strany Kopa Kogeky je, že je zapotřebí i nadále se věnovat výzkumu a rozvoji. A to ze tří hlavních důvodů. Je třeba lépe pochopit ten mechanismus, který by nám umožnil chovat zdravější a plodnější zvířata. Dále zachovat konkurenceschopnost vědeckých týmů v Evropské unii a pak za třetí, což je pro nás velice důležitý bod, evropská vědecká expertíza je opravdu zapotřebí, zejména i v takových mezinárodních diskuzích se třetími zeměmi, potřebujeme moci používat naši evropskou expertizu a nezáviset na expertíze z míst mimo EU. Další téma. Nepodceňovat situaci na mezinárodním trhu. Tedy, že naše legislativa by měla být v souladu s situací v okolním světě. Existuje neustálá výměna genetického materiálu mezi EU a třetími zeměmi. Evropa samozřejmě není nějakým uzavřeným ostrovem. Dovážíme do Evropské unie hovězí, také skopové a drůbeží v řádkách 100 tisíců tun, takže tady otázkou je, jak sladit tři takové důležité věci. Za prvé, spravedlivou hospodářskou soutěž mezi chovatelským odvětvím v Evropě a mimo Evropu, dále otázku společenské přijatelnosti, to je i pro vás klíčový bod, a pak opravdu důvěryhodnou vysledovatelnost. Další věc, kde by Jakopa Kogeka upřednostňoval existenci evropského právního rámce, Ovšem, jaký právní nástroj je vhodný? Myslíme si, že směrnice, která by byla uplatnitelná zároveň ve všech eh, směrnici zemích, je eh, lepší. A dále zavést opravdu efektivní kontrolní mechanismus. Něco takového je tu velice zapotřebí. A další věc, která je pro nás také velice důležitá, s kterou bych se s vámi chtěl podělit, že je důležité eh, nějak se vypořádat s otázkou vysledovatelnosti klonů vyrobených v Evropě. Vysledovatelnost klonů a to, aby byla tedy možné vysledovat prostřednictvím těch chovatelských podniků. Tady ti potomci klonů, u těch je to velice složité, bude zapotřebí určitou databázi, což je nákladné. U například telat je to velice nákladné. Už proběhly určité diskuze ohledně té vysledovatelnosti, například prostřednictvím elektronické identifikace. A komise řekla ne, nezavedeme to povinně, u dobytka, i když je to třeba velice zajímavý eh, návrh, ale právě z důvodu vysokých nákladů to bylo eh, zamítnuto. Takže u té eh, vysledovatelnosti. Tady by možným řešením ten individuální elektronický identifikátor mohl být řešením, ale je velice nákladný. Někde v některých zemích se to dobře přijímá, ovšem ta cena je vysoká. A ještě za Kopa Kogeku bych vám chtěl říci, že je třeba jasně odlišovat mezi klony a mezi eh, potomky klonovaných zvířat. To je zase velice zřejmé v tom stanovisku EFSI. Potomci klonovaných eh, zvířat eh, nejsou odlišní od běžných potomků normálních zvířat a klonování Eh, není, eh, nespojíme klonování s otázkou potravinové bezpečnosti. Chovatel by tedy měl zajistit eh, to, že mezi jeho zvířaty nebudou potomci klonovaných zvířat. Ovšem, kdo bude platit právě ty vhodné Eh, metody, které se budou moci zavést, eh, na kom to bude záviset na nás nebo na těch třetích stranách, jak budou tyto vztahy transparentní. My si myslíme, že právě z celé řady těch důvodů, které jsem popsal, by asi klonování nemělo být v budoucnosti tady evropského trhu. Děkuji. Teraz oddám panu. Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo pan Donald Blum, emeritní profesor pro, obor, pro obor dobré životní podmínky zvířat Cambridgeská univerzita. E, pan profesor Blum vyvinul celou řadu metod vědeckých zohledňujících ochranu zvířat a zohlednil celou řadu uh, No, těchto aspektů, zveřejnil také mnoho publikací, eh, přednášel ve 43 státech k tématu zdraví zvířat a je rovněž členem v nejrůznějších výborech ve Velké Británii a na Radě Evropy. Až do roku 2009 působil jako místopředseda v nejrůznějších vědeckých gremiích zaobírajících se zdravím zvířat v Evropské unii. Mezi jiným byl do červnu 2012 členem vědeckého panelu pro zdraví zvířat u EFSI. Pane profesore, prosím, máte slovo. It's working? Yes. Uh, uh, Jak jste slyšeli, jsem vědec v oblasti um, zabývající se dobrým zdravím zvířat. Um, um, nezastupuji žádnou organizaci, nebo nejsem členem nějaké organizace pro ochranu zvířat, ale uh, působil jsem v, v EFSA, tam jsem podával zprávy. Musím konstatovat, že eh, bude zdraví zvířat je vědeckým eh, tématem. Nede eh, mm, o to, abychom se vyrovnali s celým prostředím, něco, co můžeme poměřovat. Máme tady možnosti poměřovat to vědecky, tohoto dobré zdraví zvířat. A zvláště jsem chtěla zdůraznit, že zdraví je důležitou součástí celého mm, blaha zvířat. To je, je otázka, jestli změnit mm, přirozené procesy a Ehm, musíme se podívat na to, jak ehm, vypadá zdraví ehm, zvířat, což bude právě předmětem mé prezentace. Klonování zvířat bylo už prováděno mnoho let. První zvířata byla klonována na konci 50. let. Nejprve eh, to bylo v roce 1996. A klonování, jak asi všichni budou vědět, není to tež jako genetická modifikace to znamená e, e, zapracovávání nového genetického materiálu, ale tady to právě e, neznamená, že se zapracovává genetický materiál do genotypu. Hlavní postup, který je používán, je SCNT. A to je hlavní postup, kterého je nepoužíváno při klonování transferu jader somatických buněk. Eh, dopady eh, klonovacích eh, postupů jsou tady různé možné dopady či účinky, mohou to být negativní dopady na dobré zdraví zvířat. Číslo jedna jsou dopady na matku, za druhé dopad na potomka této matky, když embrya, která byla převedena, se rozvíjí ať už to bude třeba mladé zvíře anebo dospělé. A pak jsou to dopady na pozdější potomky eh, těchto klonovaných zvířat. A to se týká celého prostředí, v kterém se vyvíjejí mm, buď současné prostředí nebo možné budoucí, když se třeba tady objeví nějaká nová výzva, nová choroba. A pak jsou tady možné dopady na jiná zvířata, která sama nebyla naklonována. Pak je tady také mm, důkaz toho, že tady mohou být i pozitivní dopady klonování na celá zvířata, která jsou užitečná pro eh, chovatelské účely. Takže když bych začal s těmito eh, dopady, Ehm, pady ehm, rodokmenů těchto klonovaných zvířat. Ehm, když je naklonováno zvíře, tak v okamžiku, kdy se dostane přes nedospělou fázi, tak většina těchto eh, zvířat by se měla adaptovat svému prostředí, přestože jsou tady náznaky, že by se mohly objevit problémy. A následné eh, generace, v současné době nemáme žádné důkazy o tom, že by eh, následující generace byly pozměňovány nebo změnily nějakým negativním způsobem. To neznamená, že tu nejsou negativní dopady, ale nemáme v současné době proto důkazy. Ještě ještě, tady ještě není eh, dokončena studie k tomu, ale konkrétní důkazy o problémech neexistují. Jestliže zvířata, která eh, naklonujete eh, sama, jsou velice produktivní zvířata a mají tendenci mít dobré zvíře, než zvířat, dobré zdraví, tak to může mít dopad na dobré zdraví zvířat budoucí generací. A toto by vlastně nebo proti článku 2021 směrnice eh, eh, roku 86. To znamená například eh, brojleři mají horší zdraví, než nemají třeba ascites nebo problémy s běháky a nebo krávy, které produkují více mléka, mají více, vykazují mastitidu nebo zase problémy s běháky a podobně. Takže když je naklonujete, tak byste pak měli obecně horší zdraví těchto zvířat. Takže toto je obecný dopad a pak tu pak, když zvážíme zvířata, která se dobře srovnají s prostředím, kterém žijí, jestliže snížíte genetickou diverzitu, tak snížení genetické diverzity pak povede k tomu, že nebude obtížnější, aby se zvířata adaptovala novému prostředí. Například, když se objeví nová choroba, pak eh, genetická uniformita potom bude zvyšovat eh, riziko eh, a budou tady menší možnosti, jak se vyrovnat s touto chorobou. To znamená, obecně řečeno, tady nemáme velkou genetickou uniformitu, to je to, co říkal předešlý kolega, že to je něco, co musí evropské zemědělství ještě zvážit. A nové choroby, ty se často objevovaly v posledních letech a mohly by se stát problémem. A pak jsou tu ještě jiné věci, které pozměňují prostředí jako teplota nebo klimatické změny a podobně. Takže toto všechno jsou věci, které by mohlo, mohly mít dopad. A e, když se rozšíří nová choroba, e, právě protože je tady snížená adaptabilita, tak se to může, e, může mít účinek na všechna zvířata a nejenom na zvířata, která sama byla naklonována nebo jsou potomky klonovaných zvířat. Další bod. Mohly by tady také pozitivní dopady eh, klonování. Víme, že eh, chovatelská zvířata, která pro chovatelské mm, eh, účely možná mají nedobré zdraví. Jeden důvod z toho je, že máte tady zvířata, která jsou z plemene rychle rostoucího ale mm, jsou to zvířata, kterým zase není, není dobré umožnit, aby rostla příliš mm, e, e, rychle. Jestliže snížíte počet mm, chovných e, zvířat, tak byste možná se zlepšili situaci. Takže tady máme i pozitivní dopady klonování, určitá počty zvířat. Ale to by nenastalo teď, protože, jak jste slyšeli, účinnost klonování je velice nízká v současné době, takže to je spíš taková možná věc do budoucna. Když zvážíme všechny savce, teď přejdu přímému dopadu na matky, které byly e, sami e, klonovány, jestliže tady máme ono SCNT, pak Um, se vytvoří embryo, které je um, převedeno, přeneseno do náhradní matky a mnoho embryí takových přežije, ale to samo o sobě ještě není problém se zdravím zvířat, nebo by to nemělo mít um, nějaké negativní dopady, ale skutečnými problémy pro matku a pro mladé uh, zvíře které je naklonováno, je to, že některé SCNT vedou ehm, k abnormalitám ehm, a vedou také k ehm, fetálním abnormalitám, tedy plodu, anebo placenty. Takže je tam třeba veliké embryo v matce, nebo může dojít k selhání e, funkce placenty. A to pak znamená, že matka se může dostat do potíží třeba při porodu. E, takže to jsou určité negativní dopady na matku. A pokud jsou tady abnormality plodu, tak tyto by pak mohly mít negativní dopady dopady na mládě. Takže oba tyto dopady mohou vést ke špatnému zdraví mm, mm, pro jednotlivce. Ale to neplatí pro všechny, platí to pro velký, mm, velké číslo nebo velký počet zvířat ve srovnání s normálními metodami. Eh, může být tento postup zlepšen novými technologiemi. Eh, jedna ze skupin, která byla popředí eh, našeho zájmu, je, byla skupina v Japansku, ehm, No, tady byl, jsme slyšeli, že škodlivý dopad na matky, že tady se neukázaly žádné výsledky v laboratoři mezi lety 1998, kdy započali s těmito studiemi, až do roku 2007, kdy se ukázalo, že od té doby nedošlo taky k žádnému zlepšení, takže už oběhla celá dlouhá doba používání této technologie. Nevypracovali jsme žádnou novou technologii, než je SCNT, tedy transfer jader somatických buněk. Pak jsou tady ale ještě jiné možné metody, ale v současné době se neukázaly dokázaly být lepšími než ty, které již existují. Když mm, přejdeme k jednotlivým druhům, tak máme tady mm, klony hovězího dobytka, tady je vysoká míra umrtnosti. Za prvé možná embrya umírají už v raném stádiu a nebo možná umírají po té, eh, co se vytvořil plod nebo embryo, takže jenom 27% takovýchto těhotenství přežijí, eh, to znamená z deseti zveřejněných studií, které se týkaly dobytka, týkalo se to vodních buf, buf, buf, Mongolů, eh, které měly horší přežití a pak tady eh, se vykázala vysoká míra úmrtnosti, než by to bylo s normálními eh, chovatelskými metodami a také vysoká míra deformací a patologických podmínek, které se objevily v klonovaných zvířatech. Takže to jsou takové významné nebo důležité dopady na matku a na klonovaná zvířata. Jakmile projdou nedospělým obdobím, tak je pak menší pravděpodobnost, že by měli problémy, ale jsou tady nějaké studie, které nám naznačují, že může dojít ke snížení životnosti. Podíváme-li se na prasata, ovce a kozy, tak v těchto zvířatech um, se musí provést chirurgický zákrok. Um, um, to znamená, je to invazivnější postup než v případě uh, dobytka, takže to je také faktor, který má dopad na blahozvířat, Také se může zvýšit úmrtnost prasat a snížit životnost uh, prasat co se týče ov, u ovcí, tady jsou deformace ve stejné míře, jako jsme měli u eh, dobytka. Zase významné snížení počtu eh, těhotenství, která se udrží a také eh, jehňata, která přežila okamžik, kdy byla odstavena. A teď podíváme-li se na ptáky, tak ty můžou být plně klonováni v současné době, ale dojde-li k transplantaci zárodečných buněk, tak Tady máte pak zásadní snížení eh, v míře vylíhnutí těchto ptáků. Tyto tři studie ukázaly pouze 34% přežití eh, kuřat a 75% přežití v okamžiku, kdy se eh, narodili. Takže toto je dost významný dopad ehm, ehm, vlastně eh, ptáku a u ryb. Máme podobné problémy. Klonování je velkým tématem právě u eh, ryb a v současné době se tomu ale ehm, eh, nevěnujeme v tomto prvním dokumentu, v prvním návrhu. A klonování ryb vede také k zvýšení míry vlihnutí, a to znamená, klonování je takovým velkým problémem u ryb Dá se říci na závěr, když to shrneme, vědecké důkazy o špatném zdraví zvířat matek, je, tedy důkazy jsou dosti zásadní. Důkazy se týkají savců, drůbeže a ryb a v současné době neexistuje žádná alternativní metodologie, která by nahradila současné postupy. Ani není jasný náznak toho, že by to nastalo v blízké budoucnosti. Jiné negativní dopady na zdraví zvířat je třeba zvýšení generace genetické uniformity eh, způsobené klonováním, to by mohlo způsobit problém, eh, že tato zvířata budou méně adaptabilní vůči novým chorobám, negativní dopady eh, na klonování na zvíře je třeba velká Eh, váha, eh, dále potraviny sklonovaných zvířat. Eh, tady nevíme, že by to způsobilo riziko, ale veřejnost i nadále se na to bude dívat jako na něco nepřijatelného kvůli negativním dopadům na dobré zdraví zvířat. Třeba situace masa z prasat, jejichž matky byly klonovány tady toto není povoleno v Evropské unii. Když jíte matky, tak jíme vlastně potomky ale lidé prostě nechtěli toto maso kupovat, protože zdraví matek nebylo eh, dobré a podobné třeba u, eh, u eh, kůže tulení. Není problém tady s tou kůží, ale je to otázka celé výroby. To je to, co leží na srdci spotřebitelům a to jsme viděli třeba v případě Světové obchodní organizace, která se tímto zabývala, těmito morálními otázkami. Lidé se budou vyhýbat tomu, aby kupovali ve celé generace klonů a budou spíše očekávat, že tyto potraviny nebo maso budou označovány. A konečně Ehm, závěrečné body 2013 ehm, 0433 ehm, se, se stahuje ke, ke konkrétním savcům, pak tady máme další směrnici o e, zvířatech a myslím si, že to bude začlenovat jiné typy zvířat jako ryby. Když se podíváme na podobnost vědeckých důkazů týkajících se savců ryb, tak se mi zdá být logické, že obě opatření se budou vztahovat ke všem hospodářským zvířatům zvířatům, včetně ryb, takže nechápu, proč to bylo odděleno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu profesorovi. Děkuji mnohokrát pane profesore. Především děkujeme také za vaši vědeckou analýzu, za váš vědecký know-how. Jsme obohaceni o tyto vaše zkušenosti a teď povedeme diskusi, která je otevřená pro všechny. Paní Agidere se přihlásila jako první na minutu a půl, prosím, ano? teď budou spíše sbírány otázky na naše experty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jako stínová zpravodajka naší skupiny, skupiny socialistů a demokratů, jsem měla nesmírný zájem účastnit se tohoto slyšení protože se domnívám, že nemáme dostatečné znalosti o tom, co obecně znamená klonování zvířat a občané o tom vědí skutečně málo a my v parlamentu musíme znát veškeré aspekty. E, tedy proto děkuji za iniciování tohoto slyšení. Ráda bych velice poděkovala třem expertům, kteří nás uvezli do tématu, samozřejmě na základě nejrůznější reprezentace a pro mě to bylo nesmírně zajímavé každopádně. Já bych chtěla, tak jak řekl pan předseda, eh, se spíše soustředit na otázky. A ráda bych znala váš názor eh, týkající se toho, aspoň mě to dělá obavy, a sice článek 3 obou návrhů, protože přenechává členským státům zajišť zajištění toho, aby nedošlo ke znevýhodnění oči ohrožení bezpečnosti potravy na základě klonování zvířat. To znamená, že tato opatření se budou zastavovat na hranici eh, každého státu. Toto dle vašeho názoru, zejména dle vědeckého názoru, je možné, aby dnes na hranicích členských států eh, byla ustanova, ustanovena různá pravidla. Děkuji mnohokrát. Děkuji, mnohokrát. A nyní pan Ferrand. Ferrand. Děkuji vám, pane předsedo. Minulého prosince už jsem hovořil k tomuto tématu, k tématu eh, návrhu nařízení o klonování a my jsme upozorňovali zejména na dvě záležitosti. Chceme vyloučit eh, klonovaná zvířata a za druhé je třeba zintenzivnit výměnu názorů se státy, které umožňují klonování. A je třeba také eh, dodat spolehlivé údaje týkající se dovozu eh, produktů z nich. První otázka je, proč se debatuje o tématu, eh, který má alespoň na výboru Agri konsensus. Bohužel se domnívám, že znám odpověď na tuto otázku. Znovu, vůle Evropské unie, unie schválit úpravy kompatibilní eh, s tím, s těmi státy, kteři, které povolují klonáž. Pane předsedo, tady se také připravujeme na vyjednávání TTIPu, ale tady by mohlo dojít k velice nešťastnému precedentu týkající se geneticky modifikovaným potravin. Já se domnívám, pane předsedo, že Evropská unie by měla eh, slyšet občany a také eh, politicky zvolené zástupce těchto občanů a ne abychom se klonili před americkou vlajkou. Eh, já jsem francouz a já bych býval upřednostnil, kdybychom tady mohli postupovat jinak. Děkuji mnohokrát. děkuji. mnohokrát. Eh, prosím, směřujte otázky na jednotlivé řečníky. A nyní má slovo pan poslanec Lazu. Pan posel Lazu. Oui, nous sommes évidemment... Euh, ano. Zjevně my jsme v naprosté opozici eh, proti klonování chovného dobytka, eh, protože to znamená problém, problémy zdraví, ale především proklonovaná zvířata a geneticky modifikovaná. Eh, a to se projevuje eh, také s mortalitou, eh, která je spojená s dýchacími potížemi a s jinými onemocnění a zejména techniky manipulování, kolonování nejsou přirozené a negativně ovlivňují pohodu zvířat. A proto mm, eh, je třeba, abychom tady mě postupovali velice citlivě. A potom také mm, dochází k dalším negativním dopadům. Rád bych ještě upozornil na problém, mm, eh, že klonová zvířata nejsou tady, že pardon, že je třeba zohlednit hospodářská soutěž. Ale domnívám se, že je op, třeba opustit tuto šílenou politiku klonování. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní pan posel Blezos.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 Zabývali jsme se tím, jak eh, je tu konkurenceschopnost, co to může znamenat pro lidi, ale nezabývali jsme se to nejdůležitější otázkou, tedy vztahem mezi lidmi a přírodou. Lidé nejsou něčím nad přírodou, ani něčím mimo, ani pod přírodou. Tvoří součást přírody a jsme vlastně plodem přírody a proto lidé nemohou vytvářet přírodní zákony. My je můžeme používat, ale nemůžeme vytvářet nové přírodní zákony. A pokud nebudeme na celé téma nahlížet jako na komplexní celek, tak tu budeme pořád tak nějak pracovat poslepu, zabývat se jenom zbytečnými detaily a tím, jak je to konkurenceschopné a proveditelné nebo ne o co se to vlastně snažíme s klonováním. Snažíme se tu nějak napravit nějaké záměry přírody. A pak ještě jedna věc, vzhledem k tomu, že v nedávné době proběhly v Řecku volby a, a euroskupina a v těchto dnech hovoří o Řecku hodně a hodně, myslím si, že bychom třeba mohli naklonovat Řecko. Ne, tedy to Řecko, tak jak jsme je znali, ale že se tu někdo snaží naklonovat Řecko, že nám chtějí zabránit, abychom byli nezávislí, že nám chtějí zabránit, abychom používali eh, svou hlavu. Děkuji mnohokrát. Toto byl velice naléhavý příspěvek, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát za eh, přednášky expertů. Eh, byly tady předneseny různé názory. Já bych zaprvé se ráda dozvěděla od pana komisaře, kdy bude zveřejněna studie o označování, studie o nákladech označování, abych tedy ráda ty materiály už měla. A potom se chci zeptat na význam vývozu z třetích států do zemí Evropské unie i to, co se týče potravin, sklonovaných zvířat a spermatu. A co to má za dopad, když se tady vysloví zákaz. A pak se chci zeptat pana Venemana. Vy jste hovořil o tý typu a o problémech, které vzniknou v souvislosti s TTIPem, pakliže bychom tuto směrnici schválili. Můžete to blíže vysvětlit a do, vy se poch, pardon, máte pochybnosti o tom, že by klonování e, ovlivnilo jednotlivé druhy zvířat. Já e, rozhodně odmítám klonování. Děkuji mnohokrát a není pan poslanec Hostek. Já, ehm, ich kann mich ja vor einer, vor allem der... Já bych se především chtěl připojit eh, k mínění Kopaku Čeky, že klonování je naprosto zbytečné. Ale taky mě zajímají další otázky, eh, zejména eh, co se týče deformací klonovaných zvířat a z hlediska zákona o ochraně zvířat Mm, bych prostě řekl, že třeba jasně zakázat klonování, vždyť je naprosto jasné, že to ovlivňuje pohodu zvířat a vůbec nechápu, když jsou jasná čísla o malformacích, tak si myslím, že je třeba toto zakázat z hlediska zákona o ochraně zvířat. No, já mám pocit, že komise tady není dostatečně důsledná. Proč při dovozu Eh, druhé generace není z nákladových důvodů možné určit taková ustanovení, která by vyžadovala odpovídající značení. Teď se říká, že k tomu bude nějaká studie, ale my o tomto tématu hovoříme více než čtyři roky. Já tedy mám podezření a na to velice jasně upozornil první referující, že, je, že tady je snaha vyhnout se konfliktům s USA kvůli TTIPu. A to by tady komise měla jednoznačně říci, že z tohoto důvodu postupuje velice opatrně v tomto bodě ale nebo říci, že nebylo možné nějakým způsobem zmapovat náklady. Jestliže v Evropě dospějeme k závěru, že nechceme klonování, tak pro potomky platí naprosto jasné označování a je označování. Je to naprosto logickým důsledkem této politiky a proto postoj komise není konzekventní, není důsledný a parlament už v minulých diskusích zaujal daleko důslednější postoj, který bychom měli také zachovat. A nyní další, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat expertům za zajímavé úvody. Myslím si, že první otázka, kterou si musíme položit, je, co pak dnes potřebujeme klonovaná zvířata, v chovu hovězího dobytka? To se musíme přece zeptat jako první otázku. Dnes máme diverzitu, mnohostranost. My nepotřebujeme klonování, ale já chci, aby se mi odpověděli na tuto první otázku. A druhá otázka, nepotřebujeme-li to, proč se to má dělat? Jak, kdo to chce? Za třetí, e, více osob již hovořilo o ty typu, já si myslím, že je třeba, aby rozhodování Evropské unie bylo naprosto jasné. Věci jsou jednoduché. Žádné, žádný dovoz ze zemí, která klonují zvířata, a e, DNA klonovaných zvířat, e, označení a by a dále. Zejména e, verifikovat, že nedovážíme žádná klonovaná zvířata. Dnes je to velice uh, jednoduché, eh, když se prostě do DNA zvířat dá nějaký marker, tak to se to nemůže dělat. To je důležité. A čtvrtá otázka, také související s vědeckým aspektem. Hovořilo se tady o problému malformací, o problému eh, chorob. Ale další téma, která podle mého eh, jsou velice důležitá, je, že je třeba zmnohonásobovat Eh, klonování intenzivní používání hormonů eh, pro, jak, pro matky eh, zvířat a to znamená špatné zacházení se zvířaty a to je také prvek, který je třeba zohlednit v naší debatě. A další bod, já tedy nevím, zda tady doložili již analýzy, jaký je dopad Například na produkty třeba mléko. Dochází k modifikaci mléka související s klonováním. To je taky velmi precizní otázka. Děkuji vám. Děkuji, paní posel. Děkuji. Paní Hasekamplis. Pane předsedo, já jsem v šoku, že tu hovoříme o pět zde o klonovaných zvířatech. Spotřebitelé je nechtějí, zemědělci to nepotřebují a je naprosto zřejmé, jak hrozně u toho zvířata trpí. Není to jenom drahé, my eh, pro takovouto techniku potřebujeme eh, matku, která donosí, Eh, to mládě, matku, která věnuje vajíčka, celou řadu dalších eh, eh, genetických materiál a podobně. Když se podíváme do historie klonování, a tady mám otázku na doktora Bruma, tak zaznamenáme, že toto už se provádí několik desítek let. A ve vaší prezentaci jsem nezaznamenala, zda došlo k nějakému vylepšení té techniky nebo také v, v, té životní, v těch dobrých životních podmínkách zvířat, v efektivnosti. I když někteří členové tady žádali jenom o dočasný zákaz místo úplného zákazu klonování, i tak bych se chtěla zeptat, zda si myslíte, že tu došlo k nějakému vylepšení těch technik klonování, by se mohly vylepšit i životní podmínky těch zvířat při klonování, že by k něčemu takovému došlo v brzké budoucnosti. Děkuji. A nyní pan poslanec Belde. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, holandsky, mým rodným jazykem. V první řadě bych chtěl říct, že křesťanská protestantská strana, k které já patřím v Nizozemsku, odsuzuje klonování, že je to proti přírodě a navíc to vede i k vysoké umrtnosti. A mám otázku na zástupce komise. Vy jste citoval eh, celou řadu zemí, ale tyto země klonují na svém území, nicméně nejsou schopny říci, do jaké míry k tomu dochází a to je zásadní. Takže toto by mělo být spíše znepokojící, eh, že se zatím používá takový laxní přístup ke klonování. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří vystoupili. Myslím si, že klonování je technika, um, která slouží k vylepšení, potřebujeme pro ní vědu a nové technologie a není tu žádný problém s bezpečnostní potravin. Ostatně za chvíli pohovoří i zástupce EFSI. Jediný problém, který tu ostatně také zazněl a asi zazní, to jsou problémy etické a otázky dobrých životních podmínek zvířat. Co mne znepokojuje, je takový jakýsi záměr, který tu již byl a znovu se tu objevuje o označování. Já si myslím, že klonované zvíře se může označit, nicméně klonovaný, klonované zvíře a a to původní zvíře, to jsou vlastně úplná dvojčata, nedokážete je rozeznat, tak jak můžete uh, E, tedy z takovýchto potomků následných generací to označovat. Podle mého názoru, kromě toho, že to bude finančně náročné, je to téměř nemožné. A jak také zabráníme tomu, že se budou, e, bude dovážet sperma klonovaných zvířat, protože to jednoduše dáte do zkumavky a převezete to, kam chcete. Děkuji. Pan posel Andriu, bardzo proszę. Děkuji, paní posel. Děkuji. A nyní pan poslanec Andrew. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu komisaři a expertům, kteří vystoupili. A můj příspěvek nebude zase až tak originální, jako byli ostatní přezřečníci. Dnes, když jsem si poslouchal ty tři odborníky, tak jsem zaznamenal, že je tu jen málo opravdu přesvědčivých argumentů, které by nějak odůvodnili potravinářskou výrobu na základě klodu, klonu. Vysledovatelnost produktu nebo otázka klonovaného spermatu, to všechno je tedy velký problém. A takovéto klonování by bylo tedy problémem. Ostatně je to problematické i co se týče zdraví zvířat. A pak otázka označování, etiketáž, i tato otázka ještě není vyřešena. Takže já si kladu otázku, co dnes vlastně opodstatňuje, a to kladu otázku na komisi, co opodstatňuje pokračování v těch výzkumných pracích ve věci klonování. Vždyť uh, už v různých fázích nebo v určitých příspěvcích to tu už zaznělo. Jsou tu určité cíle, které si tak nějak ještě nepřipouštíme, nepřiznáváme si je. Takový je můj dojem. Děkuji. A nyní paní poslankyně Serna. Pani poslankyně Serna, bardzo gracias. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům, kteří zde vystoupili jakožto experti. Já si myslím, že poté, co jsem si pozorně vyslechla vaše příspěvky, myslím si, že se tu potvrzuje, majoritně potvrzuje to, co pro mnohé, a včetně nás, platí, když si klademe otázku, jaký je tedy zájem v tom pokračovat i nadále sklonováním a zda toto uh, tak nějak odpovídá jenom nějakému navyšování podnikání, zda by to eh, vedlo k navyšování nákladu pro chovatele, anebo zda je tu něco, co my ještě nevíme, nevidíme. Proč pak tedy tady ztrácíme čas, vynakládáme veřejné prostředky a hovoříme o něčem, co už je více než jasné a co občané nepotřebují, společnost to nepotřebuje. Takže já si kladu otázku konkrétně na komisi, zda můžete odpovědět, jaké jsou tu ty záměry v pozadí, pro proč pořád předkládáte to klonování na pořad jednání? Pani posu Grosset. Děkuji, paní Groset. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Poslouchala jsem experty, kteří se přihlásili, taky za to děkuji. A měla bych tuto otázku. Proč vůbec pořádáme takovéto slyšení? Znovu eh, je nám vysvětlováno, že klonování mm, nevykazuje vůbec nic pozitivního. A to platí jak eh, pro dobré zdraví zvířat, tak pro zemědělství obecně. Alespoň pro evropské zemědělství, jak ho známe a jak ho chceme podpořit. Už jsme vedli rozpravy tady o klonování v Evropském parlamentu jsem velice překvapena tím, že se tato otázka znovu a znovu objevuje. Pak se říká, aha, ale mm, veřejný, eh, veřejnost není proto. Eh, já si myslím, že to je ještě horší. Veřejný eh, názor, ten se, o tom se hned něco dozvíme, protože o tom budeme s odborníky mluvit. Tedy veřejný, veřejné mění chce ještě, mm, přeje si ještě méně klonování, bude ještě méně akceptovat klonování. To bude podobné jako s geneticky modifikovanými eh, plody. Eh, nejsem si vůbec už jistá. Jestliže eh, Evropská komise se zasazuje tak za to, abychom o tom mluvili, tak proto musí existovat nějaké důvody které možná nechtějí jmenovat. Někteří kolegové se už o tom zmínili, takže se spíš připojí těm, kteří mají obavy. Jde skutečně o e, embrya, e, která jsou exportována, která se dostávají na trh a potom ty potemci, ty jsou chováni v zahraničí, třeba v Brazílii, v Uruguay. tisíc kusů hovězího dobytka je z USA a z Argentiny. To jsou země, které schválili klonování. Tam e, žádná možnost vysledovatelnosti neexistuje. No, tady se klame, spotřebitel a podobně. A proto kladu toto, tyto otázky. Chtěla bych vědět, proč se takovéto praktiky, proč to vůbec neodpovídá naší kultuře. Bardzo děkuji. Děkuji, ale Nezapomíme na to, že se tím zabývá svět a vždycky se k tomuto tématu dostáváme zpátky a celou tu věc musíme i nadále sledovat a mít pod kontrolou. Paní McInnes, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Mluvím, tady zrovna jsem přijela, milí kolegové, takže se chci omluvit těm, kteří měli příspěvky k tomuto důležitému slyšení. Ano, jenom bych eh, chtěla mluvit o jedné události v Irsku. Velmi eh, slavný skokan eh, ještě předtím, než se eh, předčasně zemřel v roce 2011. Teď máme dvě klonovaná zvířata, která mají být Eh, se dostat do celého eh, chovatelského systému. To byl velice eh, slavný kůň závodní a to není jenom otázka reprodukce, protože když se to objevilo tak v jirských médiích, tak se objevilo veliké rozrušení. Ne obavy, protože to byl byla velká atrakce a byla tady podpora pro toto zvíře a pořád um, mělo to obrovskou odezvu v celém tomto světě závodních um, sportů. Takže se chci zeptat, jestli um, tady můžeme mít dva různé standardy, kdy budeme říkat, že v některých oblastech máme produkci zvířat a no, ani tam nebylo žádné utrpení, protože to bylo všechno uděláno šetrným způsobem, ale je možné tady uplatňovat dva různé standardy. Bylo zajímavé, že reakce publika nebo veřejnosti na celou věc byla velmi velmi pozitivní, vůbec nebyla negativní. A přesto mm, určitě máme určité obavy spojené s klonováním pro potravinářské účely, takže bych chtěla slyšet názor expertů na toto. Děkuji, paní poslou Dornano, bardzo prosím. Merci, euh, Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat expertům za jejich přednášky. Argument že by tady nemělo docházet ke znevýhodnění a zdraví veřejnosti je přece nejdůležitější. Vždyť tady máme malformace zvířat, ale EFSA nedávno eh, zveřejnila zprávu o bisfenolu. Eh, co pak eh, jsou studie například, k tomuto tématu. E, Ví, my víme zatím, že tady není možné e, mít pozitivní odpovědi. Děkuji vám. Proszę Państwa, nemáme mamy więcej zgłoszeń z sali. Už tady nejsou žádné otázky, takže teď požádáme naše experty. E, poprosíme naše expertů. A prosím pěkně, experti musí dodržet pět minut. A takže poté. Prosím, tak jak jste přednášeli v tom pořadí, uměte se slova. Děkuji vám. Prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny otázky, které tu zazněly ze strany poslanců. Já bych v první řadě chtěl zdůraznit následující. Mnozí řečníci řekli, že máme různé názory. to ale spíše v těch menších záležitostech obecně. Já a kolegové z kopy obecně se zhodujeme. A konkrétněji, pr- za prvé, co možná vypadá odlišně, že klonování má výhody pro, řekněme, pro hospodářství, pro chovatelské odvětví. Uh, Zdá se, že tu nejsou výhody, že je to tedy nákladné a že to nepřináší nějaké krátkodobé výhody, nicméně třeba si uvědomit, že klonování se provádí jenom na vrcholku té chovatelské pyramidy. Je to tedy nákladné, ale pokud budete úspěšní, tak se vám ty náklady vrátí. My tu, bohužel vypadl mikrofon, že říkáme, ano, jsou tu i nevýhody, ano, určité zdravotní potíže, takže my tu neobhajujeme okamžité zavedení klonování. Nicméně zase asi ti na druhé straně Atlantiku nejsou tak úplně hloupí, když klonují. Ono je to nákladné, ale oni klonují a mají hospodářské výhody z toho, že klonují. A toto mne přivádí k dalšímu tématu, a tím je tedy obchodování se Spojenými státy. Někteří poslanci se zeptali, zda je možné vysledovat potraviny a další produkty sklonovaných zvířat, tedy tak, aby tyto nevstoupily na evropský trh. Vy byste se v podstatě měli zeptat komise a rady, ale podle mého názoru je to velice obtížné. Bylo by dobré, kdyby ten počet klonů byl omezen na druhé straně oceánu, ano, i tam eh, by se to mělo používat pouze na vrcholku té pyramidy, nicméně pokud se učiní další krok, tak je třeba to nějak vymezit protože s těmi potomky a dalšími generacemi už budou závažné problémy, aby se zabránilo vstupu produktů, které budou pocházet z těchto potomků a dalších generací. To je téměř nemožné. Uh, řekněme, to, když to bude jeden bík, tak je to ano, dejme ho eh, bokem, ale pokud tento bude mít další potomstvo a vznikne tu mnoho kráv, a takový jeden bík může být otcem mnoha, mnoha kráv, tak si řekněte, eh, kam půjde všechno to mléko eh, z těch zemědělských farem a tak dále. Takže otázka vysledovatelnosti u produktu může být ten, ta otázka vstupu produktu na trh může vypadat jednoduše, ale vysledovatelnost to bude extrémně složité. A pokud to bude část jednání se Spojenými státy, možná už jste viděli uh, dokumenty z, uh, eh, z americké strany, já nevím, zda oni si přejí na tom zapracovat, aby se dohodli se Spojenou unii, s, s Evropskou unii, ale asi se jim to nebude příliš líbit. Uh, a pak tu zazněla otázka o tom, proč provádíme výzkum. Obecně, pokud by celý svět neklonoval, tak my budeme ti první, kteří řeknou, ne, my také nechceme klonování, jenomže prostě musíme žít a být konkurenční v takovém světě, který nezahrnuje jenom Evropu. A už tu máme hodně potíží, když se snažíme být konkurenční Americe a Kanadě. Uh, to množství spermatu, které oni vyvážejí ze země, je víc, jakých desetkrát víc, než co my můžeme vyvážet z Evropy. Takže ta konkurence s nimi je náročná. A když bychom měli to štěstí, že bychom tu vychovali naklonovaného býka, který bude mnohem, mnohem lepší než v Evropě, tak prostě vyhrávají oni. A pak ještě k tomu, co řekl doktor Brum, musíme si uvědomovat, že my tu eh, vlastně nepracujeme na produkci mléka. My jsme se o to snažili do roku 2000, kdy jsme chtěli více proteinu, více mléka, ale nyní ta chovatelská, ten chovatelský záměr eh, se otáčí spíš na dlouhověkost, na dobré zdraví, nové tvary, nové zaměření na nohy zvířat a podobně. Uh, že prostě zvířata žijí na těch farmách déle a to budeme potřebovat i v budoucnosti. V průběhu času se mění i okolnosti. Máme tu i otázku klimatických změn, takže i ty chovatelské záměry se mění a budou měnit. Děkuji vám. Bardzo dziękuję. Jako kolejny ekspert. Děkuji. dám slovo panu Davidovi. Davidovi. Prosím, nevíce než pět minut. Chtěl bych pokračovat v angličtině, pane Fila. Jsem, zastupuji Kopa Kudžika a to je Evropská organizace a i když um, jsem, no, jsem jako, jako francouz, tak angličtina je naším oficiálním jazykem a stále si myslím, že Evropa je velkou věcí pro francouzštinu. Tak nejprve eh, tyto věci, to, co říkala paní Aguilera. Chtěl bych zdůraznit, a vracím se tím k vašim poznámkám, že je to velmi klíčová věc pro nás. Klíčový aspekt, proto preferujeme tady spíš nařízení a směrnici, abychom se byli jistí, že vzorky budou implementovány v celé Evropě. Paralelně vám mohu poskytnout příklad návrhu, který je předmětem diskusí s komisí Týká se to zootechnického nařízení a bude nahrazovat dřívější směrnici, která byla implementována různými způsoby v různých členských státech. Takže pokud to bude nová legislativa týkající se eh, klonování v Evropě, tak by to mělo být nařízení, abychom se vyhnuli různým situacím zvláště týká se to vysledovatelnosti. Tak to je první věc. Druhá, vracím se tady eh, k poznámkám paní pane Bového. Plně souhlasím s tím, co říká. Nepotřebujeme klonování proto abychom měli trvalé udržitelné eh, chovnou aktivitu. Evropa se stále eh, se mění, musíme při, při, eh, předložit určité alternativy k americkému do čínskému modelu. Když se podíváte po celém světě, tak Amerika navrhla dva alternativy pro mléko a pokud hovězí dobytek v Evropě, tam je to pro mléko, tam máme Namans nebo Prošen a podobně. A hovězí. Máme tady různé typy um, chovu od Francie, Itálie a z jiných zemí. Takže prosím, diverzita, mě změna diverzity je klíčovým bodem v rámci eh, chovních aktivit a také eh, v když se podíváme na situaci celé Evropy, což je pro nás klíčové a plně s tímto souhlasím a myslím si, že my v, v průmyslové odvětví v Evropě si je vědomo toho, této změny a musí udržet tuto um, diverzitu chovu. Další bod. Ano, máme tu Evropu. Je tady zákaz společnosti, to potraviny z klonů se nedostávají, neměly dostávat na trh, to není akceptováno eh, eh, evropskými spotřebiteli, na tom jsme se všichni dohodli, ale žijeme v globalizovaném světě s dovozy nejen semene a embryí, ale také potravin. A měli bychom si být vědomi toho, že bez jasného vysledovatelnosti na hranicích nebo eh, transparentnosti, která mm, budou poskytovat dovozci, a to nejenom se týče rodokmenů, ale e, také e, e, vše masa, které je importováno. Tady bych vám chtěl říct, že testem DNA nemůžete rozlišit vzájemně klony. To je stejná DNA. Jestliže dovozce nekonkretizuje rodokmen a nevidíte, že to je klon toho a či toho zvířete, nebudete schopni toto vysledovat. Takže to byly mé tři poznámky týkající se různých zajímavých otázek, které jste tady nanesli. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď pan profesor Blum, prosím. Děkuji. Ano, byly to otázky, proč potřebujeme klonování. Myslím, že pan Veneman už na toto odpověděl. Ehm, taky bychom měli říct, že jedním z důvodů, proč klonování je no, je, aby se tady ehm, ehm, geneticky modifikované linie mohly urychlit. A proto se to dělalo a dělalo se to také v oblasti výzkumu v Evropě, tak abychom měli větší počty jednotlivců tam, kde, doš- kde vznikla tato geneticky modifikovaná zvířata. Tam se používalo klonování a v budoucnu to asi povede k většímu používání klonování. Druhá věc, to byla přímá otázka od paní Hasekamp, Hasekamp Jestli tady došlo k nějakému vylepšení metodologii týkající se dobrého zvířat matek, potom potíže s těhotenstvím, potíže s porodem, deformity, deformace u mladých zvířat. A odpověď zní, Přestože eh, už tady klonování máme po dlouhou dobu, tak u savců eh, tam ty metody, které byly, jsou používány, už se používají 14 nebo 16 let, hm, dá se říct. A pořád ještě stojíme před stejnými problémy, jako když jsme eh, tyto metody eh, zaváděli, takže eh, mnoho vylepšení tady nenastalo tento problém asi v Brzku nevyřešíme. Když se podíváme na různé druhy, tak jsem vám tady předložil důkazy eh, široké palety druhů. Klonování působí problémy matkám eh, savců a také potomků eh, savců, mluvíme o rybách a ptácích. Způsobuje to problémy u všech zvířat, hm, které jsme sledovali, včetně působilo to problémy i u jiných hm, to zmiňoval irský kolega, třeba o koně. Jestliže klonujete koně, tak by tady určitě nastaly problémy. Ale žádný pořádný výzkum se na tomto poli zatím neudělal, ale není důvod, proč by se nevyskytly problémy podobné v případě konů. Proč se to udělalo, udělalo v jiných zemích. E, fakt je, že v některých jiných zemích e, se lidé méně zabývají takovouto otázkou. Je tady menší povědomí e, o těchto velkých o tématech dobrého zdraví zvířat. A důvod, proč je to ve Spojených státech a Argentině dovoleno a v jiných zemích, tak to je proto, že otázka dobrého zdraví zvířat je ignorována. A Myslím, že evropská veřejnost eh, prostě netoleruje takovéto velké poškozování zdraví zvířat. Ale jiné země tyto ještě tento vývoj nedohnaly. Mm, ale vidíme tady náznaky toho, že se to posune ku předu do budoucna. A pak je tady obecná otázka, jestli jsme schopni identifikovat zvířata. To je eh, velice důležitá otázka, Máme tady mm, různé pasy pro dobytky, máme záznamy toho, co se děje s tímto dobytkem, jsme schopni vysledovat ten, tento dobytek účinně. Máme stále lepší metody, jak označovat zvířata po celou dobu transportu. Čipy se na ně umístují, eh, nebo máme i lepší metodologii, jak identifikovat zvířata třeba přes eh, testy DNA. A mm, do budoucna mm, budeme moci tato zvířata identifikovat daleko levněji když budeme i nadále sledovat DNA, ale teď je to ještě pořád hodně drahé. To se ale může za pár let změnit. Takže jsme schopni identifikovat zvířata, která jsou, jsou potomky klonovaných zvířat, která jsou, pocházejí z importovaného semene nebo vajíčka. Odpověď zní, můžete to udělat, pokud budete e, vyžadovat, aby dodavatel vám poskytl úplně celý záznam toho, odkud ta zvířata pocházejí. Pokud budou mít záznamy a budou e, se e, s tím čestně zacházet, tak můžeme tyto záznamy používat stejně tak, jako to děláme v Evropě při označování některých zvířat. Ale jak říkal Monsieur David, nemůžete to identifikovat absolutně takové zvíře. Nemůžete úplně absolutně identifikovat eh, potomka druhé nebo třetí generace klonovaného zvířata. Toto možné není. Budete muset to udělat jenom u určitých typů záznamů a pak eh, to budete muset propojit to informaci s informací, kterou máte o DNA rodiče. Takže možnosti, jak to udělat, tu jsou, ale bude to relativně drahá záležitost. Mluvíme tady ale o velmi malém počtu zvířat, která jsou dovážena. Kolik eh, vzorků semen bylo třeba dovezeno, kolik vajíček je přiveženo. Já myslím, že to je velice malý počet a všechna z nich by měla mít naprosto eh, srozumitelné popisy a záznamy o tom, odkud semeno pochází. Ehm, tato, tento požadavek už tady je, takže se mi to nezdá být zase tak moc složité, abychom řekli, nemůžete to dovést, pokud to je sklonovaného zvířete. Jinak totiž veřejnost zdejší bude odmítat eh, takovéto eh, potomky klonovaných zvířat mm, a eh, nebude povolovat, aby byla přivážena. Takže pokud to nebudete, budete moci identifikovat, tak to bude lepší. A myslím, že se nám to bude dařit do budoucna. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím jsme završili odpovědi expertů. Děkuji ještě jednou všem přednášejícím odborníkům a na závěr prvního panelu dostane slovo ještě jednou naše paní zpravodajka. Já jsem se chtěla ještě zeptat pana profesora Bruma, ale možná, že jestli je vám milejší dodržet program časový, klidně, budete-li mít stručnou otázku, máme dost času. Chtěla jsem se zeptat na něco velmi jednoduchého. A závěry eh, potom zpracujeme s kolegyní Somerovou. Otázka mířící na pana profesora Bruma. Zdraví zvířat. Ve studiích bylo konstatováno, že zvířata, především matky, Eh, že tyto dostávají celou řadu hormonů. A kdo nám zaručí, že tyto hormony se nedostanou eh, do lidského těla, když potom konzumujeme to maso? A kdo nám zaručí, že tyto hormony neovlivní eh, také genetickým způsobem následující generace? Mm, eh, nebudou například buňky přeprogramovány a další procesy biosyntézy, čili to, co je normálně v rovnováze. Chtěla bych vědět, zda k tomuto existují studie. Děkuji vám. Studie, pardon. Děkuji mnohokrát. Takže pan profesor. Yes, thank you for... Ano, děkuji za tuto otázku. Ano, už to tady zaznělo i ze strany pana Bového. Užívání hormonů v procesu postihne zdraví matek. Používání hormonů může mít negativní dopad na matky. Nicméně, na co se tu konkrétně ptáte, je, jsou ty další generace. Pokud používáte hormony v průběhu reprodukce, matek, které budou produkovat klony, tak tady není žádný důvod k tomu, aby následná generace byla nějak postižena. Tady bych neočekával, že by užívání hornou měly jakékoliv dopady na další generace. Měly by dopady na matku, zřejmě by měly dopad na to mladé zvíře, ale co se týče další generace, tak tady opravdu nevidím žádný důvod, proč by to měly být nějaké dopady v používání hormonů. Hello, di espressione genica anche. Grazie. Genetický dopad. Jako představitel komisí, pan Miko, bardzo proszę, krótko. Práce má slovo zastupce komise. Ano, děkuji, já jsem několik eh, přímo nasměřovaných otázek na komisi. Částečně již byly odpovědny ze strany expertů, ale cítím se povinen na ně také zareagovat. V první řadě to, že komise tady prostě tlačí a tlačí znovu a znovu na klonování, ale myslím si, že to nevnímáte správně. Tady to je o tom, že to byla opravdu velká poptávka, velký požadavek strany parlamentu, abychom se tomuto věnovali. A to, co předkládáme na stůl, je také naše reakce toho požadování a také dotazování ze strany evropské veřejnosti, která si přeje mít toto téma vyřešené. Chci ještě připomenout, že to, co my navrhujeme, je zákaz klonovaných zvířat a potravin z klonovaných zvířat. Takže celá ta diskuze, tak jak to ta, tomu tady naslouchám, je o potomcích, protože ve všem ostatním se zhodujeme, protože to odráží uh, to, co tu zaznělo ze strany mnohých. Takže jedinou otázku, kterou musíme vyřešit, co uděláme s potomky, s těmi dalšími generacemi. A tady chci připomenout, že probíhá studie, ale druhá důležitá věc také je ta, že nemáme žádnou vědeckou metodu, která by uh, Eh, nějak odlišila tedy potraviny, ať je to mléko nebo maso sklonovaných zvířat od těch normálních. Nemáme k tomu žádné prostředky, prostě jenom jak to řekli experti, tu máme administrativní možnosti, tedy tu papírovou vysledovatelnost zpět k v těch, já nevím, kolika generacích, i třeba v jiných státech. A ještě eh, bych řekl, že bychom se mohli zamyslet nad něčím dalším. Ano, importujeme eh, sperma a vajíčka z třetích zemích. Zeptal bych se tedy evropských farmářů a pěs chovatelů, proč si přeji toto dovážet? Většinou je to proto, že to jsou vysoce efektivní zvířata, které jsou takto reprezentována v tom genetickém materiálu. Uh, takže pokud bychom to takhle jednoduše paušálně zakázali, tak bychom vlastně zahrnuli do toho i tento kvalitní genetický materiál, který mohou zase naši farmáři potřebovat. Takže to musíme mít na paměti, když se zabýváme těmito otázkami. A když klonujeme tedy ta vajíčka a to sperma, tak možná by bylo jednodušší, kdybychom našli to řešení eh, v té třeba papírové vysledovatelnosti a tam by to mohlo jít již k těm potomkům, ale pak ten problém by byl zase množstevní, tedy, pardon, mělo by to velký dopad a to bychom pak museli v konečném důsledku také zvažovat. V ten způsob za... Děkuji mnohokrát. A tím jsme tady ukončili první panel. Teď jsme ve dvouminutovém spoždění a dovolte, abych... Pane Sikersky, a teď začneme s druhým panelem našeho slyšení a ten se zabývá vědeckými a um, um, relevantními aspekty um, um, Jde o bezpečnost potravin, vědecké a etické aspekty a perspektivy spotřebitelů. Hned začnu tím, že předám slovo paní Sommer, která je zpravodajkou Envy a ta eh, uvede tento panel pak eh, si vyslechové prezentace našich tří eh, řečníků. Prosím, paní Sommer. Děkuji vám, pane předsedo. Se zájmem jsem si vyslechla referenty prvního panelu. Bylo to velice zajímavé, i když se tímto tématem už zajímá, zaobíráme velice dlouho. Opravdu velice zajímavé. A teď se dostáváme k druhému panelu. A to je úlohou výboru Envy. A to je, jsou vědecké a etické aspekty a perspektivy spotřebitelů. Těší mě, že tady máme vynikající experty. Našli jsme zástupce EFSI z oddělení pro vědeckou strategii pana Robinsona, potom zástupce Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích. Už jsem řekla na začátku, že etické otázky jsou pro nás na výsost důležité a eh, v neposlední řadě eh, přijala naše pozvání vedoucí pracovnice pro potravinovou politiku Evropské organizace spotřebitelů BEUK a protože my se v našem výboru na ochranu životního prostředí zaobíráme problematikou bezpečnosti potravin, a tudíž bezpečnosti spotřebitelů velice mě těší, že je tady. Já se těším na zcela jistě i druhou velice zajímavou část našeho slyšení. Děkuji. Thank you very much. I... Děkuji vám a rád bych nyní předal slovo panu Tobinovi Robinsonovi eh, z koordinačního oddělení Evropské agentury pro bezpečnost potravin a máte slovo na 10 minut. Takže EFSA v červenci 2008 schválila svoji zprávu a pan, oddělení pana Robinsona je zodpovědno právě za implementaci strategie EXA, také je vedoucím vědeckého výboru a, a řídí a, eh, rizikové oddělení. A pane Robinsone, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Ladies and Děkuji, dámy a pánové. A děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dobré odpoledne. Takže na úvod několik slov o EFSE a o klonování. Konkrétně bych chtěl připomenout, jakou roli hraje Evropská agentura pro bezpečnost potravin, to znamená je klíčová pro zhodnocení e, rizik, co se týče uh, potravin a potravinové bezpečnosti. Úzce spolupracujeme s národními orgány a také konzultujeme všechny zúčastněné strany z potravinového řetězce. EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství a jasně eh, také komunikuje o stávajících a objevujících se rizicích. EFSA je tedy nezávislou evropskou agenturou financována z evropského rozpočtu ale funguje nezávisle na Evropské komisi, parlamentu či členských státech. F, role EFSI v této konkrétní věci. Ano, tady EFSA obdržela celou řadu příslušných otázek ze strany Evropské komise, byla požádána o poradenství ve věci potravinové bezpečnosti, zdraví zvířat a um, dobré podmínky zvířat a životní prostředí. Jak pan předseda uh, již řekl, my jsme několikrát poskytli naše studie Evropské komisi v letech 2008, 9, 10 a 12 a zase tady to vědecké poradenství. Tímto podporujeme Evropskou komisi při zhodnocování dalších opatření, ke kterým přistoupí to vědecké stanovisko z roku 2008, zase na žádost Evropské komise, bylo předloženo k veřejné konzultaci, to znamená, všichni mohli přispět k tomuto konkrétnímu dokumentu. My jsme obdrželi příspěvky z 64 stran a závěrem tohoto stanoviska ve věci veřejné eh, klonování zvířat bylo takové, že v daném roce 2008 jsme neměli dostatečná eh, dostatečné údaje, zatím probíhaly, jsme měli dostupná data pouze u vepřů a krav. A byly tu určité otázky eh, zdraví u nedospělých zvířat, ale zatím tam nebyly žádné jasné potvrzené obavy, co se týče potravinové bezpečnosti. O rok později jsme vlastně aktualizovali to stanovisko, zaměřili se více na zdraví a pohodu v průběhu celého eh, života těchto zvířat a zabývali se také tím, zda je možné rozšířit stávající znalosti z krav a vepřů také na kozy, ovce a drůbež. A Potvrdili jsme tedy závěry z roku 2008 a e, doložili to tím, že to není možné rozšířit na další e, zvířecí druhy, protože nemáme dostupné údaje. Pak roky 2010 až 2012 zase ty samé otázky Ehm, tam eh, byla vlastně provedena eh, kompletní další revize týkající se eh, zvířecích klonů a jejich potomků. Také jsme vyzývali, že potřebujeme více údajů a diskuze proběhla na úrovni vědeckých expertů. A zase jsme to uzavřeli tím, že tedy se zachovávají také závěry z těch předchozích zpráv 2008 až 10. Takže trochu podrobněji s tímto závěrem ve věci potravinové bezpečnosti. V podstatě žádné rozdíly ve složení těch produktů, to znamená mléka či masa, nebyly zaznamenány mezi klonovanými a konvenčními zvířaty, jak co se týče složení, vitamínů, mm, vápníku, obsahu vody, to bylo všechno stejné při srovnání klonovaných a neklonovaných zvířat. Navíc tam máme i další studie o které potvrdili, že tam opravdu, co se obsahu týče, nejsou žádné rozdíly. A co se týče toxicity, tady nemáme nějaké dlouhodobé studie, zřejmě proto, že tyto, o tyto studie o jejich provádění není zájem. Co se týče zdraví a pohody, víme, že jsou to přetrvávající obavy a myslím si, že ostatní řečníci toto téma ještě více rozvinou. Pak jsou tu takové dvě eh, důležité oblasti, navyšující počet úmrtí ve všech uh, fázích vývoje, prenatální, fetální, prenatální a nedospělé, a pak epigenetické dysregulace a, a potíže již v průběhu březosti zvířat, navýšení úmrtí ve všech fázích, to je z důvodu epigenetické dysregulace a to takzvaného nekompletního buněčného reprogramování a to je právě ta velká nevýhoda ve srovnání s konvenčním chovem. To je závěr studie z roku 2012. Co se týče efektivity klonování, to už jste si také vyslechli od dalších eh, předřečníků. Ano, jsou tu určité vylepšení ve výzkumu, ale opravdu malé ne nějaké podstatné posílení obecné efektivity uklonování, nic takového nebylo zaznamenáno, takže u krav jsme to zhrnuli, že ta míra úspěšnosti nějakých 6 až 15 uklonování ve srovnání s mírou úspěšnosti u IVF 45 až 60 u prasat. Tady zase ta Vědecká data hovoří o míře úspěšnosti kolem 6% u klonovaných zvířat. A co se týče na závěr poslední část eh, životní prostředí a příslušná rizika, v průbě, eh, ze všech těch čtyř zpráv vyplynulo, že tu nejsou žádná rizika pro genetickou diverzitu nebo biodiverzitu. Uh, a pro životní prostředí. Takže z těch dostupných údajů nemáme žádné informace o tom, žádné podklady, protože by to byly rizika vyplývající z klonovaných zvířat ve srovnání zase s těmi konvenčními zvířat. Takže žádné informace, které máme k dispozici, nevedou k tomu, že bychom mohli očekávat nějaké podobné riziko. No a v tímto bodem jsem dokončil svoji prezentaci. Děkuji vám. Děkuji. A teď můžeme přejít k dalšímu řečníkovi, to je profesor Per Puj Domenech Rosel, e, zastupuje Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových technologiích. Desetiminutová prezentace. Je to Evropská skupina pro etiku ve vědě a pro etiku klonování. Prosím, děkuji. Evropská skupina eh, pro etiku, vědu a nové technologie byla v roce 2007 na konci tohoto roku požádána předsedou Evropské komise, aby mm, přineslo stanovisko eh, etických aspektů klonování zvířat eh, ve vztahu k, k mm, potravinám. Tato byla pak zveřejněna a je k dispozici tato zpráva. Ti, kteří mají zájem, tak se mohou na tento text podívat. A skupina, po té, co byla požádána předsedou Evropského parlamentu, Nejprve svolala slyšení expertů, poskusili jsme se um, přizvat um, odborníky z různých oblastí, z vědy, zemědělce, chovatele. A sice odborníky k informaci, která byla v té době k dispozici. Také jsme Ehm, organizovali veřejné konzultace na toto téma, byli jsme asi jedními z prvních a e, více jak 300 příspěvků jsme obdrželi e, během těchto konzultací a také jsme organizovali kulatý stůl pro veřejnost s různými aktérů, aktéry, kteří se dostavili a poskytli nám také různé pohledy na věc. A konečně to jsme vytvořili stanovisko, vypracovali stanovisko, když to zhrnu, tak tam byly vše, obsaženy všechny stanoviska a e, i vytvořili jsme takovou radu, pro, e, chtěli jsme poskytnout radu Evropské e, komisi. Takže když se pokoušíme identifikovat eh, to, co byly etické aspekty, etické otazníky spojené eh, s těmito věcmi, tak jsme eh, vypracovali čtyři různé kapitoly. Jedna se zabývá klonování zvířat jako takových a také jejich potomků. A pak jsme identifikovali, jak jsme si vyjmenovali určité odborníky, tak jak jsme je dnes třeba slyšeli, Slyšeli jsme, že někteří lidé mají stále větší obavy kvůli klonování, eh, klonování, kvůli klonování zvířat nebo používání jejich masa, šlo také o práva zvířat a také šlo o dobré zdraví zvířat, blaho zvířat. Za druhé, Identifikovali jsme také různé obavy spotřeby spotřebitelů, no, šlo také dobré zdraví, um, šlo také o bezpečnost, bezpečnost potravin, ale nejenom toto, protože um, objevil se argument, že tyto technologie by mohly být zajímavé pro uh, výrobu potravin, ale šlo nám hlavně o bezpečnost potravin. A pak to byla otázka živých, no, to byla otázka další. A otázka zněla, zdali budeme používat soklonovaných zvířat, jestli můžeme používat stejné metodologie u lidských bytostí a to, jak víte, je naprosto zakázáno ve všech zemích. A pak tu byly také obavy týkající se eh, dalších diversity. životního prostředí, genetická diverzita, růz, různé druhy, a také otázka biobezpečnosti a otázky trvalé udržitelného životního prostředí, znečištění, snižování úrovně. E, to znamená, když se zvyšuje e, když se e, už máme více druhů, z kterých pochází maso, tak to může znamenat i hrozbu pro životní prostředí. A pak to byly otázky nebo obavy týkající se společnosti. To byla jedna z otázek, které veřejné vnímání této věci, společenská akceptovatelnost a také práva zásky spotřebitelů. A konečně jsme eh, eh, zvážili otázky různých, různých přístupů, rozdílů, přístupných rozdílů a také různé lokální, regionální záležitosti a právě duševní vlastnictví a pak otázky týkající se industrializace, kultury a trvale udržitelného vývoje zemědělství. Jak vidíte, tak některé z těchto obav otázek jsou hodně eh, konkrétní a týkají se klonování zvířat, ale některé jsou obecné. Eh, Mm, týkající se zemědělství a proto jsme si říkali, že nejdůležitějšími aspekty bylo dobré zdraví zvířat, blaho zvířat, pak bezpečnost potravin, dále diverzita a vnímání veřejnosti. A musím dodat, že mm, jsme si, pak jsme si řekli, jaký byl důvod toho, proč se používají takové techniky. A jedna z možností se týkala práv duševního vlastnictví. Tato eh, zvířata eh, Používají se tady různé eh, techniky a lidé mají práva používat tyto technologie, mohou je uvádět na trh a mají s tím okamžitý úspěch mají úspěch, protože vlastní práva duševního vlastnictví, ale to by mohla být jen taková marginální otázka. Takže První věc se týkala bezpečnosti potravin. Vítáme eh, v této fázi to, že slyšíme stanovisko, eh, dostali jsme velmi důkladně rozpracované stanovisko eh, z administrativy, velice, velice rozsáhlá zpráva a zrovna jsme viděli byly první návrhy, první návrhy stanoviska EFSA a to jsou aspekty bezpečnosti potravin, které se kryjí s touto lékařskou eh, zprávou. Zvířata, klonovaná zvířata nebudou vstupovat na trh, jsou velice drahá a ta, která vstoupí na trh s potravinami, budou potomci a všechny zprávy, které máme, Ehm, říkají, že bezpečnost potravin nebude eh, žádnou velkým problémem z těchto zvířat. Pokud by se měly objevit nějaké obavy u eh, rodičů, tak ehm, ty, ty nebudou používány pro zemědělské nebo chovatelské účely. Takže z tohoto hlediska eh, je to je to vypadá to je jasné a už to bylo schváleno, že tady existují obavy týkající se hm, plaha dobrého zdraví zvířat. To je jasná obava a je pravda, že Vnímání, které máme v Evropě, je trošku jiné, než to, jak je to vnímáno třeba v jiných zemích, jako v Americe, ale je to jasně něco, e, co se může e, změnit, vyřešit, až se um, vylepší um, <laughs> tato situace. Máme tady je možné, že se sníží genetická diverzita některých zvířat, která jsou používána s, země, s chovatelským účely, ale musíme akceptovat to, že klonování eh, v extrémních případech povede k takovéto redukci diverzity. To by se, dalo by se eh, říci, že děláme stejnou věc, eh, když používáme běžné postupy. Před měsícem zrovna mm, jeden bík mm, přišel o život mm, Eh, měl spousta potomků, a eh, které nebyly klonovány, ale je to tendence a to zvede k tomu, že se snižuje genetická diverzita a eh, vidíme, že co se týče vidíme, že udržení diverzity je důležitá věc. Také by mohli předložit argument, že v některých případech eh, klonování může být používáno proto, aby ochranilo určité druhy, které eh, jsou ohroženy tím, že mohou eh, vymřít. To je pravda, ale to je aspekt spíše marginální. Takže na závěr vnímání veřejnosti, mm, tak tady to je to, co navrhl předešlý řečník, o tom jsme už mluvili. A proto jsme požádali komisi, aby Ehm, přišla s takovou zprávu, jste přišla velice rychle, komise v tomto postupovala velice rychle a mm, v roce 2008 to bylo a tam bylo potvrzeno všechno to, co jsme rozpracovali my, takže na závěr když zvážíme zvláště otázky eh, blaha nebo pohody zvířat, tak eh, jsme došli k závěru, že mm, skupina, naše skupina eh, mm, řekla, řekla že to je otázka uměrnosti, propočnosti. Jsou tady určité výhody, ale jsou tu hlavně e, problémy spojené se, s tím, jak je to akceptováno společnosti a také problémy spojené s pohodou zvířat. Také jsme diskutovali o otázce označování byli jsme, jsme si vědomi velmi obtížných technických eh, záležitostí spojených s označováním. Někteří se nás ptali, jak můžete hm, označovat párky nebo mléko, eh, které je možná eh, mixováno s nejrůznějším složek zvířat. Takže jsme také požádali komisi, aby se podívala na to, jestli hm, toto je všechno proveditelné. Co se týče DNA, já si nemyslím, že techniky hm, spojené s testy DNA, že to něco vyřeší. Možná to bude do budoucna. Takže z tohoto důvodu jsme požádali komisi, aby se podívala na všechny tyto alternativy. Děkuji. Uh, Děkuji a nyní bych rád předal slovo paní Kami Pirín, která je vysokou úřednici ve věci potravinové politiky v rámci BEUC, což je Evropská organizace pro spotřebitele. Máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Děkuji, pane předsedo, pěkné odpoledne všem. Takže tady na tomto slyšení zazněly různé aspekty klonování a já bych chtěla hovořit nyní z hlediska našich evropských spotřebitelů a potravin. Já přeskočím ten první slide kde hovoříme o naší organizaci a budeme se věnovat přímo tedy postojům Evropanů vůči klonování. Jak již ostatní předeslali, měli jsme tu dva průzkumy Eurobarometru v roce 2008 a 2010. Oba naprosto odsoudili, tedy podle nich evropští občané, odsoudili jakékoliv klonování v potravinovém řetězci. 84% měli obavy z dlouhodobých dopadů, 58% z roku 2008 považovalo naprosto nepřijatelné klonování pro výrobu potravin. Dvě třetiny souhlasily eh, s tím, že jsou tu určité etické důvody pro zamítnutí a dále zejména 83% dotázaných si přálo, aby bylo vše řádně označováno. Ehm, a nejsou e, osamocení i na mezinárodní úrovni, například 53% Američanů velice pravděpodobně nekoupí mléko či e, máslo či maso sklonovaných zvířat, i když toto bude označeno. Nebo e, další studie, 89% amerických spotřebitelů si přeje, aby bylo takové mléko či maso označováno, které pochází z klonovaných zvířat. Uh, další studie, eh, 46% dotázaných mělo závažné etické či morální výhrady proti potravinám sklonovaných zvířat. Jak to vypadá s klonováním globálně? Víme, že to bylo hodnocení dopadu Evropské komise. V EU ale nedochází eh, k obchodování s klonovaným eh, dobytkem a zřejmě k tomu nedojde před rokem 2020, nicméně jinde to probíhá jinak. Například eh, kromě Spojených států, Kanady a Argentiny mají podobné aktivity i na Novém Zélandě, Austrálii, Chile, Číně, Paraguay, Uruguay, Jižní Koreji. Koreji. Zejména se to týká hovězího a také mlečného dobytka. Týká se to také eh, vepřů ve Spojených státech, v Číně, v Novém Zélandu. Tam je to zejména eh, také chov ovcí. A co se týče těch aspektů vysledovatelnosti, většina třetích zemí nereguluje potraviny sklonů s malou výjimkou. Ta se týká Kanady, která tyto potraviny z potomku klonovaných zvířat označuje jako nové potraviny a vyžaduje si to předchozí odsouhlasení před uvedením na trh. Pak některé země, jako například Austrálie, mají určité uh, časově omezené moratorium, co se týče zavedení na trh, ale pak jsou tu určité země, které nerozlišují mezi konvenčními a klonovanými zvířaty. Máme tu ale určité výjimky, Nový Zéland má povinnou identifikaci a registraci v systému pro umístění klonů a to zejména z důvodu konkrétních žádostí cizích trhů. Pak jsou tu určité soukromé iniciativy v Kanadě, Spojených státech a Brazílii, kde společnosti mají rejstřík o klonech. Pak, co se týče vysledovatelnosti reprodukčního materiálu, tady z toho, co víme, na úrovni EU ta individuální identifikace je platná pro všechna um, spermata a embrya, ale tedy um, máme i určité dohody se soukromým sektorem. Uh, se Spojenými státy a Kanadou, kde dochází k identifikaci toho klonového reprodukčního materiálu při dovozech do EU. Myslíme si, že v tomto světle máme hodně vyvinutý systém vysledovatelnosti, zejména pro hovězí dobytek, ovce a kozy. U prasat se to zpracovává na základě celé e, šarže nebo celé skupiny. A pak tu máme určitý hm, příklad a té vysledovatelnosti, to je taková tabulka, asi to moc dobře nevidíte, v podstatě hm, je to takový souhrn amerického oddělení z ministerstva zemědělství, vytvořil to pan Hanson který se zabývá právě otázkou ochrany spotřebitele a vyplývá z toho, že jsou tu požadavky pro eh, hovězí eh, maso, kde je zapotřebí právě poukázat na tu možnost vysledovatelnosti. Nicméně bohužel v tom návrhu komise z roku 2013 se toto neodráží eh, že by toto Eh, tyto potraviny byly označené jako nové potraviny, proto tu nejsou nějaké nové požadavky právě na ty potomky. Eh, v případě, že by se toto prodávalo, takové produkty prodávaly našim spotřebitelům. Před několika lety, v roce 2010 ve Spojeném království, bylo zjištěno, že potraviny, konkrétně mléko, z takových potomků klonovaných zvířat se dostalo do potravinové řetězce. Nebylo na tom nic nelegálního, ale pro britské spotřebitele bylo vlastně šokující, že jim to nikdo předtím nějak neřekl, že už konzumují takové věci. Nicméně musíme být realisté a podobně jako tady na tom obrázku, jak to vidíte vlevo dole, Možná by bylo přehnané tady navrhovat to, že klonované výrobky jsou všude na trhu, že to každodenně eh, k obědu konzumujeme i my. Protože klonování je relativně nová technika, ta míra úspěšnosti je stále ještě nízká, takže pořád ještě máme čas, pokud si přejeme toto nějakým způsobem regulovat. A proto si myslíme, že ten návrh komise byl takovou nevyužitou příležitostí. Měli bychom se tomu věnovat. Nechceme být pokrytečtí tím, že jenom zakážeme klony, když víme, že klony tu nejsou za cílem potravy, ale za cílem reprodukce a chovu. Také si uvědomujeme, že jsou tu určité obchodní aspekty, tak jako je to ve veškeré legislativě EU. Tady nebudu zacházet do detailu, to je vlastně převzato zhodnocení dopadu Evropské komise. Uh, podstatě náš trh není zaplaven klony nebo klonovanými potravinami. Pořád máme často ještě regulovat, když chceme našim spotřebitelům nabídnout řádnou volbu. A veškerý takovýto materiál by měl v EU být označen. Máme tu tedy návrh zakázat klonování a dovážení živých klonovaných zvířat. Ale co udělat s těmi reprodukčními materiály? Možná tedy ty obavy, které nadnesly evropští obchodní partneři, doufám, že byly zobrazeny v tom zhodnocení dopadu komise. Tady jsem okopírovala to, pro, ten, tu situaci o Spojených státech, Argentině, Brazílii kde jasně vyplývá to, že tyto země budou velice úzce sledovat jakýkoliv vývoj jednání se spojenými státy a přáli by si to pořád zachovat pouze na té vědecké úrovni. Ono je, je to napojeno také na tom jedna, obchodním jednání s Kanadou a se spojenými státy, ale nevíme tedy, jak to bude vypadat v té závěrečné formě v textu komise. Takže co tu požadujeme v podstatě, aby naši spotřebitelé mohli učinit informovanou volbu, podloženou volbu, když si budou kupovat eh, potraviny, aby tyto nezahrnovaly ty um, produkty z potomku. A pak zákaz dovážení klonovaných zvířat. To v podstatě už je obsaženo v návrhu komise a my to podporujeme. Ovšem nestačí to. My bychom si přáli, aby ten systém vysledovatelnosti platil také pro sperma a embrya a pro živé potomky klonovaných zvířat. A pak požadavky na označování alespoň pro čerstvé maso a pro potomky klonovaných zvířat. Před třemi lety se tady v parlamentu téměř dohodli. A myslím si, že to byla nevyužitá příležitost, že to tak dopadlo. Samozřejmě, přáli bychom si, aby veškeré tyto potraviny byly řádně označeny, ale prozatím probíhají studie, ale my si přejeme alespoň to okamžité označování u toho čerstvého masa. A na závěr, co je důležité, aby ten nátlak z obchodních partnerů nějak nepřevážil na tou snahou Evropské unie přijímat řádnou legislativu ve prospěch evropských občanů. V roce 2011 pronikla zpráva z Rady a jejich právních služeb, že ty požadavky na označování potravin sklonovaných zvířat budou v souladu s VTO a GATT pravidly. A na závěr, co se týče jednání TTIP, Myslím, myslíme, že to nemusí být překážka, ale spíše příležitost pro Evropskou unii a Spojené státy přijímat taková pravidla o klonovaných zvířatech a příslušných potravinových produktech ve prospěch našich spotřebitelů a myslím si, že společně s americkými protěžky eh, eh, jsme vlastně, my jsme připravili takovou mm, rezoluci TACD, a v ní, z ní vyplývá v podstatě, že na obou stranách spotřebitelé mají víceméně stejné požadavky. A nyní bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za tu příležitost zde pohovořit. Thank you very much. Děkuji. A teď můžeme začít s naší diskusí. Dávám hned slovo panu Zemu. Lízemu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem referujícím a chtěl bych se zmínit o třech bodech. Eh, na který vlastně už upozornili všichni tři referenti. Tady uh, souvislost TTP. Eh, vím, že když na komisi či s komisí se přijednávali, projednávali, promiňte, tyto záležitosti, eh, tak jiní komisaři zabránili tomu, aby příslušný komisař předložil toto téma, protože bylo řečeno, že by to mohlo ohrozit vyjednávání o TTIPu. Já si myslím, už jsem to také komisi řekl, že je samozřejmě obtížné vysvětlovat lidem, že už nenavrhujeme žádnou legislativu, protože by se to nemuselo američanům líbit. Já si myslím, že tady je tedy třeba změnit postoj a nejprve musíme říct si, co chceme a teprve pak o tom vyjednávat. A tady bych tedy rozhodně neupřednostňoval už ze předu kompromisy. A Evropský parlament to tímto způsobem rozhodně neakceptuje a chce zlepšit eh, ten návrh. Co se týče označování, uznávám, že to není jednoduchá záležitost. Ale za prvé, já jsem napsal doktorskou práci o humánní genetice a eh, eh, také se zaobírám a diagnostikou a byl jsem ve firmě, která vyrábí aplikace pro diagnostiku a já jsem se zeptal, když rozhodneme, že maso pocházející z potomstva naklonovaných zvířat by mělo být označována, mohli by nám dodat test a oni nám řekli, dejte nám několik měsíců čas a my to uděláme. Vždyť to je také jasné. Každá potravina je, a to už tedy v Němčině znamená prostředek životu, Lebensmittel. A když vím, jaké východisko, výchozí bod, pardon, jak je výchozí bod, tak můžu prostě z toho odvodit další věci. Kdo nám dá genetické informace o těchto zvířatech? Já si myslím, že ty musí existovat. Na světě existuje několik málo tisícek eh, chovných zvířat. Slyšeli jsme, že konvenčně tady máme půl milionu bíčků od jednoho býka, no to jich za stolik není. A jak jako chovatel, když člověk si koupí materiál, no to bych přece byl blázen, kdybych si někde kupoval semena za vysokou sperma, promiňte, za vysokou cenu, když se mi řekne, to je vynikající genetický materiál, ale řekne mi, nevím, odkud to pochází. A to je přeci tedy pro zdravý rozum nepochopitelné. Když za to zaplatím peníze, abych dostal tedy dobrý genetický materiál, tak přeci musí existovat možnost přeskoumat to, co to je opravdu od toho úžasného plodného býka, nebo jestli to od nějakého klonovaného zvířete. Nemůžeme nikdo vykládat, že to nelze e, přeskoumat. K tomu ale je nutná dobrá vůle. A ta trošička dobrá vůle, Mm, moc neexistuje v sami potřebujeme tady politickou vůli, abychom se prosadili jako Evropská unie, ale mě teda nikdo nebude vykládat a já o tom něco vím, protože mám vědecké zkušenosti a znalotky, že to, znalosti, že to není možné. My jsme přece určili, že původ čerstvého masa, nejenom u hovězího, ale u drubeže, bude muset být eh, dává na vědomí, na to nepotřebuju žádný ATES, na to potřebuji informace. A když tyto informace jsou možné tady, no tak snad budou možné také informace o genetickém původu zvířat. Otázka je, jestli to chceme, jestli je to pro nás důležité a parlament vždycky tvrdil, jak je to pro něj důležité. A další bod. Já bych chtěl vyloženě poděkovat pánovi, který zastupuje Evropskou skupinu pro etiku, eh, protože na ten etický rozměr nesmíme zapomínat v celé naší diskuse. Čím lepší a perfektní bude klonování zvířat, o to dříve bude tato technika přenositelná i na člověka. Já jsem to velice intenzivně sledoval. A jeden důležitý argument, proč díky bohu celá řada vědců říká, že klonování lidí vůbec nepřichází v úvahu, nechceme to, že tady prostě může vzniknout celá řada škod. Klonovaná zvířata trpí často se u nich vyskytují různá onemocnění a to se může stát také lidem. A když u užitných ochovných zvířat a u hospodářských zvířat budeme to prostě tak perfekt, tak zdokonalovat, že nebudou existovat žádné problémy, tak určitý počet věců, kolik jich bude, to nevíme, relativně rychle řekl, no to je dobrý u zvířat a co dopadlo dobře u zvířat, to se bez vedlejších účinků může přenášet i na člověka a v tom případě prostě by nezmizelo to nebezpečí klonování lidí a my prostě zastáváme základní lidská práva a říkáme, že tato cena, pardon, cesta musí být naprosto zablokována. Ono by to byla totiž dvojsečná zbraň, kdyby eh, vědci řekli, že potíže během let budou ustupovat a to je potom velice nebezpečná debata, protože stále více lidí bude potom říkat, no tak to můžeme zkusit i u lidí a proto já bych tady tedy byl velice, velice opatrný. Thank you very much. And now... Děkuji. A paní Miller teď. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych měla otázku na EFSA. Jsou tady nějaké odhady o množství importovaných potravin, které pocházejí z Klonu, a jak v současné době zajistit to, aby v tom, co je dováženo z USA, tedy z těch, těch potravin. Mm, to, ne, e, to nejsou potraviny, které podléhají e, schválení. Tady jsou informace o tom, že imunní systém klonů e, může být ve srovnání s ostatními slabší. Jestli potomci těch klonů jsou tímto postižení, otázka. A myslím si, pane kolego, když říkáte, že DNA by e, mělo být s tím srovnáním, to řekl pan Líze, tak tady si nejsem úplně jistá, protože když e, mám býka, když mám sperma e, býka a sperma klonovaného zvířete, tak které je naprosto stejné, tak by i DNA mělo být stejné. A z toho teď vyvozovat, že se to dá rozlišovat, to nevím, to bych ráda na to slyšela odpověď od vědců. Ano, ono konec konců, když eh, zvířata mm, mají slabší imunní systém, eh, tak jaký to má pak dopad na bezpečnost naší eh, výživy, když potraviny už teď jsou, nejsou úplně v pořádku. Děkuji a teď paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát. Eh, jednu připomínku a eh, jednu otázku na pana Pugdomeniče. Vy jste hovořil o problematice pohodu zvířat. To, to, o, s tím naprosto souhlasím. Chceme-li Eh, se ohradit proti klonování, to je ten argument, který musíme používat. A potom tady také zaznělo, že tady je nebezpečí ohrožení bezpečnosti produktů. Ale jak je to možné, když EFSA říká, že maso a mléko pocházejících z klonovaného zvířete či jejich potomků z... Mm, ne konzumuje. No, já si myslím, že um, musíme být důslední. Také jste hovořil o problematice biodiverzity. Tady s vámi naprosto nesouhlasím, mm, protože není genetickou modifikací, jako je to u prostě semen v rostlinné výrobě. Ehm, tady eh, se během celého života, jak v zemědělství, tak chovu dobytka se vždycky eh, vybírali ta, vybírala ta nejlepší zvířata, vždycky ten nejlepší exemplář, který byl vynikající. Ve Španělsku se klonoval jeden slavný bík, který byl fantastický a jeho eh, potomci nepředstavují žádný problém pro zdraví. A co se týče bezpečnosti potravin, myslím si, že musíme být seriózní. Samozřejmě tady může mít problém s pohodou zvířat, můžou tady být etické problémy, ale buďme upřímně řekneme, že eh, proč to nechceme. Když to nechceme, tak musíme používat tyto argumenty, ale ne nesprávné argumenty. Děkuji. Děkuji. Paní Aguilera. Sí, muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Já bych měla jednu, teda několik konkrétních otázek eh, v návaznosti na to, co řekla paní Ajuza, souhlasím s ním. Já tady musím říct, nechápu, proč jeden z vás tady zmínil problém, který eh, by měl souvislost s genetickou diverzitou. Ráda bych, abyste to vysvětlil, protože souhlasím s tím, co řekla paní Ajuso. No, dělo se to hodně v zemědělství a tudíž nechápu, co by mohlo zhoršit biodiverzitu v tomto ohledu. Také bych se ráda zeptala dámy, která hovořila jako zástupkyně spotřebitelů, eh, protože se zaobírala hluboce tímto aspektem. Chci se jí tedy zeptat následující: Opravdu se domníváte, když se lidí ptáte na klonování zvířat, vědí o tom lidé vůbec něco, anebo si jenom myslí, že je to e, genetická modifikace, což není pravda. Domníváte se, že e, je správné hodnocení předjímat e, pro někoho, kterému se to nezdá být tedy dobré z morálního či etického hlediska? Čili já jsem se ptala na to. Kladu si tyto otázky, protože my nejsme odborníci v těchto otázkách a proto nerozumíme úplně všemu, ale zároveň si musíme uvědomit, že tady je marketing buď pro nějakou věc, anebo proti určitému aspektu, například geneticky modifikovaným potravinám nebo klonovaným zvířat. Může tady být etický problém, to chápu, ale spotřebitelé, normální spotřebitel může skutečně nebo chápe, co opravdu znamená klonování. Ptám se vás na to, protože mě to skutečně zajímá, považuji to za nesmírně důležité. A ještě tedy chci dodat následující věc. Neřekla jsem to předtím, a teď to chci říct. Výzkum je evoluce výzkum je vývoj a proto pokrok. Já se nikdy nebudu ohrazovat proti ničemu, co je vývojový proces, proces ve vývoji tedy. No dobře, ale teď eh, samozřejmě eh, tento vývoj musí mít nad sebou dohled. A když například se provozoval výzkum ve Španělsku o mateřských buň, kmenových buňkách a co to znamená pro zlepšení kvality života a zdraví lidí, když se o tom hovořilo, tak nejprve hodně lidí bylo proti, ale bylo to velice, byla to velice důležitá práce v oblasti kmenových buněk. Já to tedy nechci vlastně srovnávat, ale chci jenom upozornit na tu dimenzi. <clears throat> Protože Eh, vlastně veřejnost eh, je ovlivňována buď pro nebo proti, ale když se podíváme na kmenové buňky, to může přinést dlouhodobý pozitivní dopad. Já se nikdy nebudu stavět proti výzkumu. Samozřejmě musí tady existovat kontrola. A tady souhlasím s tím, co tady zaznělo v tomto ohledu. Samozřejmě je třeba zohlednit pochodu, pohodu zvířat, protože tady existují e, pochyby vážné o tom, zda tedy to ovlivňuje pohodu zvířat činí. A já chápu, že toto je etický problém, který může ovlivnit rozhodování celou řadu lidí. Hmm, e, ale také to, co říkal pan Líz, znamená to tedy, že když e, se bude Eh, provozovat klonování zvířat velice dobře, tak je tady to nebezpečí, že to někdo bude chci aplikovat na lidi. Čili já chápu etickou problematiku, chápu eh, pojednání důležité otázky pohody zvířat v návrhu nařízení, ale tady se hovoří o směrnici zákazu, zákazu a proto, až na některé aspekty, které bych ráda, aby byly hodně zlepšeny, domnívám se, že jako základ je to dobré. Děkuji. No, Mr. Heck. Děkuji a teď pan Heck. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl všem předřečnicím a předřečníkům poděkovat za velice informativní příspěvky, které vykázaly určitou tendenci, ale chtěl bych poukázat na následující bod v naší společnosti se přeci Stále více eh, spochybňuje vztah eh, zvíře člověk v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku, Itálii, všude v Evropě. Pochopitelně i v Americe a jiných státech, ale především tady v eh, evropském prostoru. A proto ani nikoho neudiví, že jedna z předřečnic říkala, že 66% spotřebitelů odmítá produkty klonovaných zvířat z morálních a etických důvodů. Chtěl bych poukázat na to, že v posledních 100, 150 letech jsme se zvířete udělali čistě výrobní jednotku. Na tu jsme ho degradovali. A otázka je opravdu, co e, budeme ještě dále dělat s těmito zvířaty do budoucna. Na základě skutečnosti, že zpochybňování tohoto vztahu člověk-zvíře e, si myslím vůbec není e, na místě tady zhrát si na pána Boha nebo zasahovat do revoluce a klonovat zvířata. Eh, pochopitelně, že se někdy dá říct, ano, potřebujeme vědecký pokrok, ale kam nás v mnohých eh, oblastech tento vědecký pokrok eh, zavedl? Albert Einstein poté, co věděl, co způsobila bomba v Hirošimě, tak řekl, že tento pokrok jsme měli nechat tam, odkud přišel. Dneska vlastně nevíme, co klonovací techniky mohou jednoho dne způsobit. A proto si myslím, že evropským spotřebitelům a spotřebitelkám eh, dlužíme to, abychom čelili, aby se postavili Americe a řekli ne. Eh, maso sklonovaných zvířat, leci a míci jedí sami, my tady zůstaneme v Evropě a postaráme se o to, abychom eh, docíli etického pokroku a to, co se za Atlantikem děje, tak to ať se tím, ať si s tím žijou oni sami. Thank you very much. And now Mr. Děkuji a teď pan Rebekovič. Rebekovič. Yeah. <clears throat> Hvala za besedo, hvala tudi všem za današné příspěvky, myslím... Děkuji vám mnohokrát za všechny dnešní příspěvky. Myslím si, že pro nás poslance eh, je významné mít tyto informace, než eh, učiníme důležité rozhodnutí. Já eh, podporuji, podporuji především ty, kteří zohledňují tu etickou stránku, protože když už jsme spochybňovali geneticky změněné organismy, no tak přece u klonovaných zvířat je to daleko ještě silnější. A rovněž evropští eh, zemědělci říkají otevřeně, že, jim tato techno- že nevidí v této technologii žádný velký užitek a proto já jsem rozhodně na straně těch, eh, kteří eh, říkají, že třeba postupovat opat trně. Myslím si, že právě i ta etická, etická otázka je nesmírně závažná. Nebo dnes naše obyvatelstvo je ohroženo především eticko-morálními otázkami, nikoliv technologickými. Jsme v roce 2015 a v tomto roce v Evropském parlamentu budeme hodně hovořit o TTIPu a já rozhodně podporuji ty, kteří se domnívají, že v této oblasti musíme zaujmout naprosto jasný postoj a tento přenést taky na vyjednávání o TTIPu. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že tady převažují pochyby a to právě z morální etického hlediska. A nevidím tu žádné další žádosti o slovo ze strany poslanců, takže nyní bych okamžitě předal slovo našim třem expertům a to v tom stejném pořadí, jako u jejich původních příspěvků. Takže v první řadě prosím, pane Robinsone. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Takže v první řadě, co se týče té otázky obchodování, označování, vysledovatelnosti a etika. Ano, to jsou všechno témata, která také spadají tedy, teda nespadají úplně do pravomocí FC. takže se jim zřejmě více budou věnovat kolegové. Pak, co se týče uh, to množství e, produktů potravinových, které pochází z klonovaných zvířat ze Spojených států. K tomu také nemáme žádné e, konkrétní údaje, k tomu se nemohu dnes vyjadřovat. Otázka klonování klonovaných zvířat a jejich potomků z těch studií, které jsme měli z vědeckých dokumentů u těch potomků zaznamenáváme podobnou životnost, uh, Dále zaznamenáváme podobný reprodukční potenciál a perfektně fungující imunitní systém, takže si nemyslím, že by s tím byly problémy. A pak, co se týče genetické různorodosti a ta otázka, kterou se zabývala EFSA, bylo napojení na životní prostředí a ne konkrétně na tu populaci zvířat. Takže dopad klonovaných zvířat na životní prostředí žádný. Žádný ve srovnání e, s konvenčními tedy zvířaty. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a pokud mi dovolíte některé z těch otázek eh, zazněly španělsky, takže já na ně odpovím španělsky. Si lo que he dicho hace... Ano, takže to, co tu zaznělo ohledně potravinové bezpečnosti, to se... Ano, eh, zda se tím zabývala etická skupina. Ne. Naše skupina se vyjádřila před různými Eh, různými zúčastněnými stranami, to ano, ale podle mého názoru ty zprávy EFSI a také FDA jsou dostačující pro to, abychom zůstávali v klidu, co se týče tedy potravinové bezpečnosti u těch eh, potomků klonovaných zvířat a to vždy zase ve srovnání s těmi, řekněme, ostatními výrobky, které pocházejí z jiných druhů zvířat, protože samozřejmě rizika jsou tu vždy u všech případů. Zda tu existuje nějaká hypotetická riziko, že něco takového bylo naneseno naší skupině. My si myslíme, že v průběhu, kdy vypracováváme tu zprávu, tak si myslím, že tedy jsme to uchopili tak, že prostě jsou tu minimální problémy. Ale ještě co se týče těch populací a ras zvířat, tak klonování je extrémním příkladem redukce diverzity. Pokud si budeme myslet, že je to problém, že v podstatě jenom několik málo takových, řekněme, otců bude tou základnou pro to množství potomků a pokud tento zdroj budeme neustále používat a budeme to prodlužovat, ten tok, ten genetický tok, protože to by nebylo tak, že jeden bík bude mít půl milionu potomků, ale miliony potomků, tak to úplně zregul, zredukuje tu genetickou diverzitu. A to už je podle mého názoru pádný argument. Takže toto jsme měli na mysli, když jsem se vyjadřoval. Ten bík, který byl klonován, to nebyl divoký bík, takže byl eliminován. Prokázalo se, že tedy ta nebojácnost se tak nějak geneticky nedědí, že jsou to epigenetické charaktery, které se prostě nedědí ani klonováním. Takže v tom smyslu jsem se vyjádřil. A ještě k tomu, co jste paní řekla, paní poslankyně, výzkumníkovi asi nemusíte říkat, že jste pro výzkum, ale někdy existují takové komerční cesty, které nemají východisko. Nevím, jestli je to zrovna tento případ. A také třeba brát v potaz, že tu hovoříme o tématu, které v rámci té genetiky, toho chovatelství zvířat eh, je poměrně marginální a i bude. Takže je třeba tomu dodat tu správnou proporčnost i u těch rozhodnutí, ke kterým přistupujeme. Přehovoříme o malém počtu zvířat, o marginální technologii. To jasně vyjádřili i zemědělci, protože v podstatě oni budou rozhodovat o tom, co budou chovat na svých polích. To je důležité. A proto je důležité si to uvědomit. Existuje i jiné uplatňování, klonování, to je důležité mm, si uvědomit a možná tyto právě by mohly pokročit vpřed. Děkuji. Thank you very much. Uh, the, the question... Co se týče otázky toho, jestli potraviny z klonovaných mm, zvířat z USA mm, vstoupily do Evropské unie bez jakéhokoliv ověření, schválení. Ne, ne, nemáme žádné důkazy, že by to nastalo. Uh, Ehm, z našich poznatků vyplývá, že tady nikdy nedošlo k, ehm, ehm, k nějaké takové situaci, že by to bylo eh, maso, které by bylo schváleno jako nové maso, to znamená, nebo nové potraviny. Eh, také v USA, zmíníme, tam bylo moratorium o uvádění eh, takovýchto potravin na trh a to pak pokračovalo na dobrovolné bázi, takže si nemyslíme, že eh, potraviny eh, sklonu o eh, odtamtud vstoupily na evropský trh. Dále otázka vnímání spotřebitelů, klon, klonování, ano, to bylo prošetřeno v, v studii Eurobarometru a byly tu otázky, které se snažily vyhodnotit pochopení spotřebitelů pro klonování a bylo tady rozlišováno mezi klonováním a genetickou modifikací. Většina spotřebitelů byla schopna správně definovat klonování, ale polovina respondentů byla trošku zmatena, nevěděla, jaký je rozdíl mezi klonováním klonováním a mm, genetickou modifikací. Nevím, jestli to skutečně mělo dopad na e, přístup spotřebitelů ke klonování, protože obavy, které spotřebitelé vyjadřovali, se týkaly etických mm, důvodů. Dvě třetiny z nich řekly, že jsou tu etické důvody, proč by měli odmítat mm, klonování. 73% z nich říkalo, že klonování zvířat může pak vést ke klonování lidských bytostí a 69% souhlasilo s tím, že klonování by e, mohlo ohrozit zvířata. Takže je tu hodně námitek. Ale navíc ještě, když diskutujeme o klonování, tak eh, musíme propojit eh, obavy spotřebitelů se samotným účelem. Tady mluvíme o klonování eh, spojeným s dodávkami potravin, ale můžeme někdy ho akceptovat, třeba pro prezervaci určitých, zachování určitých druhů. Ehm, a to vnímání je tady pak úplně jiné, když jde o výrobu potravin. Potřebujeme to, abychom mohli vyrobit potraviny. V tomto smyslu spotřebitelé si myslí, že klonování na to nepotřebujeme. Děkuji. Děkuji. A teď předávám slovo komisi, která nám vysvětlí své stanovisko k tomuto. Thank you very much. It's rather... Ano, jde spíše takové eh, poznámky, protože toto slyšení považuji za velice důležitý zdroj toho, jak definovat tento problém, o kterém se má diskutovat. Eh, některé z věcí už byly zodpovězeny, ale rád bych o něco komentoval. Nejprve eh, bylo řečeno, že by mělo být možné nalézt metodu, jak identifikovat eh, konkrétní zvířata, když jsou tak vzácná. A opravdu souhlasím, že co se týče identifikace určitých konkrétních jednotlivých zvířat na základě genetického materiálu, tam je to určitě možné. Ale co možné není, je roz poznat kopii a originál v procesu klonování. Takže původní zvířata a klonované zvíře jsou z genetického hlediska identické. Když máte třeba semeno, tak nemůžete říct, jestli je to semeno z původního a nebo naklonovaného zvířete. To neříká ale, že nemůžete říci, že to pochází z těchto dvou nebo nevím kolika jednotlivců, ale toto je mm, eh, vědecký poznatek. To se vztahuje k otázce, kterou jsem měl předtím, že nemáme žádnou objektivní metodu, jak rozpoznat eh, klon od, origina, od původ, originálu. Eh, druhá věc, Myslím si, že když mluvíme o genetické diverzitě, tak eh, Inex ten, co to vlastně snižuje genetickou diverzitu. Ale musím jasně zároveň říct, že pokud položíte stejnou otázku e, e, týkající se intenzivního zemědělství, tak musíte odpovědět ano. Intenzivní zemědělství snižuje genetickou diverzitu po celém světě. E, co do definice, tady už vybíráme zvířata, která vlastně poskytují, dávají nejlepší výsledky a proto snižujeme genetickou diverzita. takže i opačně. Já se zeptám, zastavíme teď intenzivní zemědělství? Pravděpodobně ne. Takže musíme zvážit eh, to, jaký poměr v tomto celkovém trendu je způsoben klonováním. A já si pořád myslím, že je to velice málo. Třetí poznámka se vztahuje k mm, opakovaným mm, komentářům, které bylo řečeno, že se zabýváme otázkou klonování, protože nás o to žádají američané nebo někdo jiný. Chtěl bych zcela jasně prohlásit, že toto není pravda musíme eh, akceptovat to, že klonování je vědeckým výsledkem, který eh, eh, se odráží také v Evropě. Přes skutečnost, že většina veřejnosti je proti tomu, tak tady pořád je spousta lidí, kteří věří, že je, se zatím skrývá obrovský potenciál v této technologii i v Evropě. Ať už jsou to vědci nebo dokonce lidé z praxe. A pokud nebudeme schopni to regulovat, tak nebudeme mít jasná pravidla. Potřebujeme jasná pravidla v Evropě, děláme to pro Evropu, ne pro Američany. Proto chci, aby toto bylo zcela jasné. Musíme nalézt řešení, které eh, se bude správné pro naše potřeby v Evropě a není to žádná eh, odpověď na eh, otázky, které přichází od někud z zámoří. Myslím si, že to je skutečně interní evropská záležitost. Musíme se s tím srovnat sami. Mm, a konečně jsem byl potěšen, když se, že jsem viděl, že se teď pomalu krystalizuje to, že eh, tady máme problémy s eh, pohodou zvířat, máme tady, řekněme, problém, který se vztahuje k etickým aspektům, ale eh, nemáme tu problémy s bezpečností potravin. A chci eh, konstatovat, že jeden z důvodů, proč máme dva návrhy a nejenom jenom jeden, je to, že jsme se pokusili eh, přijít eh, s takovým správnou právní základnou pro to, abychom se mohli věnovat těmto otázkám. Proč pohoda zvířat může být založena na explicitních článcích, které tady máme. Ehm, z etického hlediska je to ale velice problematické a proto je to, se to musí oddělit. A myslím si, že potřebujeme další diskuzi v tomto procesu, jak se věnovat etickým otázkám a jak daleko půjdeme, to je zase jiná věc. Ale jako komise máme jedinou cestu, musíme sledovat legislativu, která existuje a pravidla, která už máme. A chtěl bych říct, že já plně chápu etické obavy, které mohou jít velice daleko. Slyšeli jsme tady i diskuse, které jdou za pouze hranice e, e, výroby zboží nebo nějakých produktů ve zemědělském sektoru, to je všechno v pořádku, ale musíme mít jasnou cestu, která bude založena na naší legislativě. To je e, zřejmě velice důležitý prvek celé diskuze. Děkuji. Thank you to you. And uh, now <clears throat> I will give uh, Děkuji a stále máme ještě čas, takže bych rád poskytl ještě příležitost našim pozvaným hostům pro takové závěrečné projevy a ještě bych předal slovo také paní zpravodajce, paní Moj. Děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, milí kolegové, já už jsem to řekla ve svém úvodu, k tomuto slyšení, že tady existuje ještě celá řada otazníků, co se týče dopadu na potraviny. Já se domnívám, že eh, lhuty jsou příliš krátké na provedení studií ze strany EFSI. Myslím si, že eh, evropský spotřebitel si zajistí větší pozornost. Odmítá se, že Evropa by skutečně chtěla zohledňovat evropské spotřebitele, jaké důsledky a dopady to bude mít za 10-20 let, když lidé budou konzumovat maso klonovaných zvířat a EFSA dělala eh, studie pouze 14 měsíců v laboratorních podmínkách a to nejsou žádné spolehlivé údaje. E- my jsme eh, v nebezpečí rizika ohrožovat zdraví obyvatelstva a systém zdravotnictví by tím byl také do... A mezi tím prostě eh, už budou daleko dále. Potom, co se týče ochrany zvířat, samozřejmě Evropa se domnívá, že ochrana zvířat je velice důležitá, tady bychom neměli připouštět žádné kompromise. Zvířata, které musí trpět, eh, to nesmí být připuštěno a Evropa se k tomu musí naprosto jasně postavit. Nejedná se o množství produktů, ale o kvalitu. A my přece neočekáváme obrovskou produkci, eh, protože je třeba zohlednit jak pohodu zvířat, tak zdraví lidí. Jak můžeme zaručit spotřebitelům, že budou dostatečně informováni o tom, co si kupují, pakliže klonování stojí na tak vratkých nohou? Jak eh, jaké toxické látky, jaké toxíny se přenesou do těla člověka. Z dlouhodobého hlediska s tím neexistují žádné zkušenosti. E, docházelo u klonovaných zvířat k velikým malformacím, e, cévní problémy, problémy krevního oběhu mm, a my nechceme podceňovat tato rizika Eh, to se potom může geneticky odrazit i na lidech. A potom vysledovatelnost. Občané musí vědět, co mají na talíři. A že klono, naklonovaná zvířata nebyla použita eh, pro spotřebu. Já nechci říct, že nechceme podporovat výzkum, ale je třeba rozlišovat mezi vědeckým klonováním a klonováním za účelem výroby potravin musíme mít vědeckou bezpečnost a v rámci globalizace nesmíme dělat žádné chyby ani ústupky, protože to už bychom nikdy nemohli do budu- zpětně opravit. Má slovo paní Somerová, zpravodajka. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Chci srdečně poděkovat všem referentům, všem kolegyním a kolegům, kteří tady kladli otázky aby osvětlili ještě určité detaily. Co je pro mne takovým závěrem z tohoto slyšení? Že klonování, no co, zemědělci to nechtějí, chovatelé to nepotřebují, spotřebitel to nechce, i když potraviny eh, potom mohou vzniknout z naklonovaných potomků. A podle dnešního stavu vědomosti a paní kolegyně Moj již právě upozornila na to, že tady neexistuje žádná dlouhodobá studie, veškeré aspekty ochrany zvířat hovoří proti tomu. Mortalita, malformace, komplikace a tak dále. Náklady jsou enormní pro klonování, úspěch je nepatrný, jenom 6% eh, zhruba u prasat a klonovací metoda sice existuje, to existuje 14 nebo 16 let, ale problémy se nesnížily u klonování. Problémy se nesnížily Problémy s ohledem na zdraví zvířat, na um, míru úmrtnosti, tyto problémy nebyly vyřešeny a to přece ukazuje, že vyhlídky jsou vlastně špatné v tomto ohledu. Nová klonovací metoda zjevně není v dohledu a ani není v dohledu, že by mohla nějaká nová metoda tyto problémy vyřešit. E, co se týče teď výroby vajíček, produkce vajíček a spermí, No, přece tady musí být zaručena vystopovatelnost, vysledovatelnost a ostatně bych ráda upozornila na to, že existují v konvenčním chovu zvířat eh, také chovné knihy, záznamy a to přece by mělo být možné také uklonovaný zvířat. A já osobně se domnívám, smím-li to ještě připojit u masa, musí existovat možnost vystopovatelnosti, a protože u geneticky modifikovaných eh, eh, potra organismů jsme také dosáhli povinnosti vysledovatelnosti a není tady možno říci, zda tedy budou genetické změny nebo ne. U klonovaných zvířat musí být rovněž možné zabezpečit systémy vysledovatelnosti. A pro mě to je poznatek i z dnešního slyšení. Poté, co jsem pozorně mm, poslouchala, co tu zaznělo. Pak tady existuje obava, že tato reprodukční metoda klonování potom konec konců by se aplikovala i na lidi, připustili se, že toto klonování se bude stále rozšiřovat. No, Musím říci, že tyto obavy sdílím, protože zkušenost že ukazuje, že každá reprodukční metoda, která byla vyvinuta v chovu zvířat, se pak dostala až k lidem a aplikuje se i na lidech. I když eh, zatím tedy klonování na lidech je zakázané, nejsem si tak zcela jistá, jak se to bude v budoucnosti vyvíjet. Otázkou také zůstává právě proto, že techniku nelze zjevně zlepšit, když se nezlepšila za tolik let, tak co když se klonování stane takovou samozřejmostí, eh, když třeba eh, se naklonuje eh, nějaké zvíře, které zemřelo ve 14 letech, nebo kočka, jedna kolegyně o tom hovořila, například o těch ušlechtilých cenných koních, koní, pardon. Ale tady existují stejné zdravotní problémy, malformace, vysoká umrtnost, e, mutovaná zvířata, to se prostě nezmění, i když klonování bude stále větší samozřejmostí a potom to bude mít dopad na výrobu potravin a Parlament má veliké etické obavy, to tady bylo zjevné, a já tedy si nejsem jistá, jak bude reagovat nový parlament, protože ten se k této otázce jako takový ještě nevyjádřil, nevyjádřil ale jsou tady zcela zjevně pochybnosti, etické pochybnosti, pochybnosti týkající se ochrany zvířat a to je pro nás tak důležité, eh, že tak zcela eh, zvířecím produktům s ohledem na bezpečnost potravin se tady v parlamentu zase tak nevěří. Jeden z referujících eh, ještě jednou zdůraznil, že v podstatě by nám mělo být jasno, že klonování vlastně tak důležité není, že se jedná o okrajovou techniku. No, když se jedná o okrajovou techniku, je to opravdu tak důležité, když to, kdybychom to zakázali, bylo by to tak důležité, když je to okrajová technika, tak to přece by nebylo nepoměrné to zakázat nebo neproporcionální. K tomuto závěru jsem dospěla a konec konců si myslím, pakliže tento parlament eh, přemýšlí a diskutuje otázky klonování, pak eh, je třeba nalézt eh, také právní úpravu, jak nakládat se zvířecími produkty, které pocházejí z klonovaných zvířat nemůžeme říkat, že klonovat se tady nebude, ale to, co přijde s dovozem, to se sem prostě dostane. E, to by bylo v rozporu s naším zásadním přesvědčením, protože neseme odpovědnost nad rámec Evropské unie. Alespoň se tak vždycky Evropský parlament choval. Ještě jednou bych ráda potrla, že rychle potřebujeme evropskou legislativu, e, k této oblasti, ano, a TTIP tady prostě to mm, nechce moc, ale já si myslím, že my to nejdřív musíme rozhodnout pro Evropskou unii a najít řešení. A já se domnívám, že to dělat můžeme. A že k tomu nepotřebujeme ani tolik času. Pakliže to všichni zúčastnění budou chtít. Ještě jednou děkuji mnohokrát všem, kteří se zúčastnili dnešního slyšení a jsem zvědavá, jak to bude v tomto tématu pokračovat. Thank you. Já děkuji vám. A také bych chtěl poděkovat všem expertům, panu komiseři, panu stálemu zástupci z lotyšského zastoupení, všem, kteří se zúčastnili debaty. Doufám, že všichni budou řádně informováni o řádných volbách. A ještě tu mám také sdělení pro všechny chtěl bych také poděkovat panu předsedovi Sikerskému za výtečnou spolupráci, když jsme si rozdělili ten předsednický post a doufám, že to je začátkem naší plnohodnotné úspěšné spolupráce. Ještě chci připomenout, že výbor Envy se sejde zítra v 9 hodin tady v této místnosti a výbor Agri se setká zítra v 9 hodin ráno v místnosti a 5G3 a tímto můžeme tedy ukončit dnešní zasedání, nicméně ještě předám slovo pro takové menší sdělení panu Sikerskému. Ano, já se omlouvám, nicméně poslanci Rebega Rika vás všechny zvou na veřejné slyšení na téma logistika jako strategický prvek růstu v Evropě. Bude to v budově ASP P750, Kopa Kogeka a další jsou také pozváni. Doufám, že tím jsem toto jejich pozvání předal vám všem. Děkuji a přeji příjemný večer.